So, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take... Kolegové, dámy a pánové, prosím, usaďte se. Protože máme velmi um, striktně rozdělený časový rozvrh na dnešní večer. Of course, first of all, I want... Samozřejmě, že předně chci přivítat jmenovaného komisaře Fila Haugna. Vítejte, File. Smysl tohoto jednání je zřejmý. Myslím, že vám to nemusím vysvětlovat. Pan Haugen odpoví na otázky, které byly rozdány ve všech jazycích a které byly publikovány na eh, webu internet eh, Evropského parlamentu a výbor pro právnické otázky nevznesl žádné námitky vůči konání dnešního slyšení. Takže můžeme přistoupit ke slyšení. Takže pane Hogan, ještě jednou vás vítáme na výboru. demokratickém srdci obchodní politiky. Mě by samozřejmě ctí, že předsedám tomuto výboru stejně jako obchodní politika samotná. To bylo velké angažmá v uplynulých letech a nyní tento výbor má, říká, schvaluje nebo zamítá obchodní dohody a legislativu související s eh, obchodními otázkami. Takže skutečně jde o demokratickou sílu obyvatel Evropy v oblasti obchodní politiky a prožíváme samozřejmě nelehké období, kdy jsou vystaveni tlaku někteří naši partneři, otázky VTO, Brexitu. A ještě navíc například eh, teď padne rozhodnutí ohledně Boeingu, což bude mít rovněž potenciální do, dopady, ale naštěstí máme dobré bilaterální dohody a legislativy, které nám pomáhají stabilizovat ten systém založený na pravidlech. A samozřejmě, že Evropský parlament sehrává klíčovou úlohu při zlepšování obchodní dohod, jako v případě CETA, nebo legislativy, jako v případě konfliktních minerálů. A ano, obchod je nyní více eh, středem pozornosti veřejnosti. Lidé chtějí vědět, kdo z toho hm, těží, jestli je zajištěna ochrana spotřebitele a jaký je příspěvek obchodu k plnění pařížských klimatických cílů. Čili je tu mnoho výzev a hrozeb, ale těmto výzvám a hrozbám bychom měli čelit, postavit se jim čelem a brát obchodní politiku vážně, zakotvenou samozřejmě v určitých zásadách, například udržitelnost. Protože obchod je nástrojem na určování norem standardů pro jak produkty, tak i jejich eh, produkční procesy. A úmluvy jelo v tom hrají důležitou roli. Dále implementace a vymáhání je na čase, abychom postoupili od slov k činům. Široká síť obchodních dohod, kterou nyní máme, by měla plnit, co se od ní očekává, jak uvnitř Evropské unie, tak vně. A měli bychom k tomu být vybaveni potřebnými nástroji. Dále ucelenost. Obchodní politika by měla eh, být sladěná s dalšími politikami na národních úrovni i na evropské úrovni. Například nemá cenu argumentovat za snižování dotací v rybolovném sektoru a zároveň dotovat nová plavidla v Evropské unii. Musíme být konzistentní v naší politice. A politika musí samozřejmě také odrážet demokratický dohled. Ursula von der Leyen řekla ve svých strategických pokynech, že by mělo existovat eh, jakési speciální partnerství s Evropským parlamentem, komisí a parlamentem, a vy skutečně ehm, podtrhujete tuto pozici, ale já chci zdůraznit několik bodů, kde by parlament si zasloužil možná více jasnosti. Jinak jsem přesvědčen, že Evropský parlament musí být vnímán jako instituční aktér, zejména po vývoji uplynulých deseti let. Neměl by být házen do stejného koše jako Eh, ostatní zúčastněné subjekty. Že to jsou otázky 3 a 7. A dále eh, sdílení koncepčních dokumentů, to by bylo dobré k zlepšení do budoucna. Ale možná to nestačí. Protože je to připravováno spolu s členskými státy a ta důležitá práce se dělá ještě v předstihu. Takže parlament žádá, aby byl zapojen co nejdříve. Zároveň bychom si přáli větší angažmá, pokud jde o dočasnou aplikaci Ursula von der Leyen říkala, že je možné uzavírat dohody pouze poté, co Evropský parlament dal souhlas. Ale vaše odpověď není úplně jasná. Takže se k tomu prosím vrať, vraťte. Aby bylo jasné, že demokratické právo parlamentu bude respektováno. A dále kompetence e, dohledu by měla být i při implementaci stávajících dohod. Jasné, že společné výbory rady že by to neměly být nějaké černé skřínky, ale že by měl, měl existovat demokratický dohled nad plněním dohod. to je skutečně takový předělový okamžik eh, definující demokratickou povahu a roli Evropské unie, unie v obchodní politice. A samozřejmě já chci, aby kolegové měli slovo, aby se účastnili jasnými otázkami s cílem získat od vás konkrétní závazky, od vás nového komisaře. A to je není to jen nějaká, nějaké kolečko otázek a odpovědí. Mělo, mělo by to být také jako jakýsi klíčové východisko pro definice našich společných politik v příštích letech. Takže dovolte, abych přešel k praktickým aspektům. Jednak struktura tohoto slyšení. Musíme se řídit eh, jednacím řádem Evropského parlamentu, to je jasné všichni kandidáti na komisaře by měli mít příležitost předložit své názory. Takže na začátek Ilhogen má možnost říct na úvod pár slov, a to 15 minut. A pak podle našeho jednacího řádu bude následovat 25 otázek od poslanců. Nejprve sedm koordinátorů politických frakcí ve výboru INTA a dále v druhém kole 18 poslanců podle kvót pro jednotlivé politické skupiny a včetně zástupců nezařazených. Vítám tu předseda výboru AFET Davida McAllistera, který bude jedním z těch 18 dalších poslanců, kteří budou moci položit otázku. Otázky a odpovědi budou v pětiminutových slotech, takže každý poslanec má minutu na položení otázky. A dále Phil Hogan pak má možnost ve dvou minutách reagovat. A pokud je zapotřebí, může ten týž poslanec eh, položit ještě doplňující otázku eh, a to v čase jedné minuty. A komisař má možnost opět odpovědět na tuto dodatečnou otázku opět za jednu minutu. Takže toto je postup, to jsou pravidla. Otázky samozřejmě ty druhé musí se vázat k té odpovědi na první otázku a ne zavádět nové, nová témata. Pokud by se to stalo, tak mohu i nepřipustit nebo diskvalifikovat doplňkovou otázku, pokud nesplní tuto podmínku a bude se týkat něčeho jiného. A na konci kola otázek a odpovědí dostane komisař dalších pět minut, kdy bude mít možnost říct pár slov na závěr. Toto jednání je striktně časově omezeno na tři hodiny. Čas nakladení otázek je rovněž striktně vymezen. A já budu striktně prosazovat eh, dodržování řečnického času. Máme tlumočení v 23 jazycích úředních a samozřejmě teď, když máme irský návrh na komisaře, jsou tu také poslanci irští, takže mohou samozřejmě hovořit i v galštině a jinak všichni mohou hovořit svými jazyky. ale musí, se, se, musí dodržet řečnickou dobu. A protože máme 23 jazyků, mám plný jazykový režim, tlumočení, prosím, hovořte jasně, nepří, nepříliš rychle, aby to bylo tlumočitelné. samozřejmě jako, jak je obvyklé pro náš výbor, tak je toto zasedání webstreamováno na našich webových stránkách a je pořizován videozáznam. Takže tolik na úvod k tomu, jak bude toto slyšení strukturováno. A nyní se obracím na kandidáta na komisaře pro obchod eh, Fila Hogna, aby nám přednesl svůj závěrečný projev. Já vám děkuji, pane předsedo vážení poslanci, já jsem velmi vděčný předsedkyni komise van der Leyen za to, že mě nominovala na post komisaře pro obchod a já doufám, že na konci tohoto slyšení budete mít eh, dostatek důvěry v mou osobu, abyste mě touto funkci pověřili. Já samozřejmě mám eh, velké zkušenosti s mezinárodním obchodem, protože jako komisař pro zemědělství jsem musel spolupracovat eh, s dosavadní komisařkou pro obchod Malstremovou. a mám tedy eh, praktické zkušenosti s tím, jakým způsobem může obchod ovlivnit evropskou ekonomiku, kde mezinárodní obchod podporuje každý, každé sedmé pracovní místo. A měli bychom využít příležitosti, které nám obchod dává pro stabilitu, udržitelný rozvoj a předvídatelnost čím dál tím eh, rychleji se měnícím světě. Také tím chceme nabídnout ochranu před nekalými obchodními praktikami. Obchodní politika také musí sloužit Lidé musíme ukázat, že může být relevantní pro dnešní svět a hodná pro to, aby řešila nové otázky spojené s naší bezpečností, strategickým vývojem a e, vedením e, v digitální oblasti. Stejně tak e, prostřednictvím obchodu chceme podporovat naše hodnoty, které nás reprezentují v oblasti klimatických změn, udržitelného rozvoje pracovních podmínek a tak dále. A předtím, než přejdu ke svým prioritám, tak mi ještě dovolte, abych vás ujistil o tom, že pokud budu ve funkci potvrzen, tak chci pracovat velmi transparentně na tom základě, na jakém obchodní politika fungovala i v posledních pěti letech. Budu samozřejmě k dispozici jak tomuto výboru, tak i celému parlamentu a také poskytnu včasný přístup ke všem dokumentům, které potřebujete ke své práci. Přesně v tom duchu, jak jste o tom hovořil vy, pane předsedo. Stejně tak <clears throat> budu naslouchat vašim názorům při přípravě legislativních návrhů a budu eh, využívat všech příležitostí pro to, abychom eh, tyto návrhy s vámi skonzultovali. Ne tak chceme i vysvětlovat obchodní politiku široké veřejnosti, protože všechny naše obchodní vztahy jsou velmi důležité. A nyní mi dovolte, abych přešel k těm eh, pěti hlavním prioritám v oblasti obchodní politiky. Za prvé musíme podpořit <clears throat> stabilní obchodní prostředí založené na pravidlech v kontextu mezinárodních organizací v rámci níž chceme řídit naše obchodní vztahy se zeměmi na celém světě, ale samozřejmě nejvíce chceme zaměřit na naše blízké sousedství a na Afriku. Chceme <clears throat> také otevři, otevírat nové trhy pro naše podniky. Znamená, že je potřeba, aby všechny dohody byly eh, plně implementovány a vynucováno jejich drže, dodržování. Ne tak musíme usilovat o udržení volného obchodu a rovných podmínek pro všechny. A stejně tak chceme, aby obchod byl udržitelný, protože to je jedna z základních hodnot a také se chceme zaměřit na boj proti klimatickým změnám. A to všechno bych chtěl provádět s vaším souhlasem během svého působení ve funkci. A teď bych chtěl eh, konkrétně se vyjádřit k těmto prioritám. Obchod může dobře fungovat pouze v prostředí, které je předvídatelné, které vyplývá z dodržování pravidel. Jak řekla Nová předsedkyně komise, multilateralismus je naše hlavní pohoná síla, je to v jádru veškerého našeho úsilí a já bych chtěl šířit eh, tento přístup mezinárodního obchodu a musíme usilovat o posílení eh, Světové obchodní organizace, která je nezbytná, je potřeba ji ale modernizovat a chceme šířit eh, její eh, působení a opírat se přitom o pravidla platná pro všechny, abychom obchod neprováděli v džungli bez pravidel. A v tom Evropa musí hrát a už hrála hlavní roli s podporou tohoto parlamentu. Musíme i nadále se snažit prosadit v tom náročném prostředí. A pokud budu potvrzen ve funkci, tak chci zabránit tomu, aby došlo k úplnému rozpadu mechanismu pro urovnávání sporů. Chci tedy obnovit fungování odvolacího orgánu a chci spolupracovat se členy VTO, abychom posílili vyjednávací eh, funkci této organizace. Měli bychom se zaměřit například na dokončení jednání o rybolovu a o cílech eh, udržitelného rozvoje. Dále jde o usnadňování obchodu, to si bude vyžadovat posílené úsilí eh, na příští konferenci VTO, která se bude konat eh, v Kazachstánu. Ne, tak chceme posílit oblast e-commerce, abychom eh, tady také dali novou funkci VTO. Pravidla se musí aktualizovat, například musíme řešit <clears throat> otázku dotací pro státní podniky v Číně a eh, musíme řešit také oblast státní pomoci. Víme, že některé státy se uchylují k protekcionismu a proto Evropa musí být zastáncem volného obchodu založeného na pravidlech a pokud budu potvrzen funkci, tak naši partneři mohou od nás očekávat jasné vedení, konstruktivní přístup a usilování o pozitivní výsledky, ale stejně tak <clears throat> budeme bránit naše zájmy a naše hodnoty tam, kde to bude potřeba. Transatlantické pas prostředí, vztah eh, dominovalo v uplynulých 70 letech. Spojené státy byly hlavní podpůrce globálního obchodního systému. Nicméně některé výhrady Spojených států k tomu globálnímu systému nejsou spravedlivé, přestože i my si myslíme, že změn je, se nejlépe dosahuje na základě pravidel. Evropská unie chce usilovat o změny v oblasti, oblastech společného zájmu. Například se chceme zaměřit na oblast, kde je možné posílit spolupráci podobně jako to bylo v červenci 2018 po dohodě, kterou uzavřel předseda komise Juncker eh, s americkým prezidentem Trumpem. Chceme dále prohloubit náš obchodní vztah s Japonskem <clears throat> a sladit naše zájmy vůči VTO. Já jsem eh, také připraven rychle začít řešit obchodní spory s americkou stranou. Dosáhli jsme toho tohoto roku eh, částečně, ale musíme také samozřejmě nalézt ochotné partnery Vztah k bezpečnosti obchodu se neustále mění, to má dopad na náš vztah se všemi hlavními obchodními partnery a musíme spolupracovat se Spojenými státy na například kontrole investic a vývozu. Chápeme, jaké problémy sebou přináší podpora čínské ekonomiky prostřednictvím dotací a musíme hledat oblasti, kde bude moci spolupracovat se transatlantickým partnerem a s Japonskem. Náš vztah s Čínou je také důležitý a zásadní. Je to zdroj prosperity pro obě strany. Naše společnosti musí mít možnost konkurovat čínským firmám za stejných podmínek, jak v Číně, tak i v Evropské unii. A tak tomu dnes bohužel není. A já eh, budu usilovat o otevřený dialog a o spolupráci v oblasti společných zájmů, jako je ochrana klimatu, reforma VTO a dotace pro průmyslové podniky, tedy tak budu chtít vést jednání s tím, abychom náš investiční vztah s Čínou eh, lépe vyvážili, musíme lépe bránit naše zájmy a hodnoty a já si plně uvědomuji, jaké jsou postoje tohoto parlamentu k těmto otázkám. Ve stavu s Čínou bychom měli eh, řešit tyto nekalé praktiky a měli bychom také eh, bez obav využívat nástroje, které máme na ochranu našeho obchodu a měli bychom trvat na reciprocitě eh, v přístupu na trhy. Musíme také posílit bezpečnost naší kritické infrastruktury a naši technologickou základnu, jak už eh, komise v březnu tohoto roku řekla ve svém sdělení. Máme k dispozici Eh, obrané nástroje, například je to prověřování investic a chceme například prověřovat firmy, které mají přístup ke státním dotacím anebo jsou ve státním vlastnictví. Musíme také eh, usilovat o to, aby dohody, které jsme uzavřeli s našimi východními sousedy, eh, plně využili svého potenciálu, například jsou to státy jako je Turecko, Švýcarsko, státy Severní Afriky, ale samozřejmě musím také se zmínit o Brexitu. Spojené království má podle plánu opustit Evropskou unii za 31 dní, ale eh, velmi těžko se předvídá ten definitivní eh, výsledek tohoto procesu. Komise se připravuje na odchod Spojené království bez dohody. Musí se to stát větší prioritou i pro nás. Eh, Spojenství s Afrikou ukazuje cestu ku předu a já budu využívat svých vlastních zkušeností. Chci vytvořit eh, pracovní skupinu pro Afriku. Jsem to udělal ve funkci jako komisař pro zemědělství a chceme společně eh, investovat eh, a podporovat tyto strategické plány naše partnerství se Singapurem, Mercosurem, Kanadou a dalšími ukazují, jaké příležitosti přenáší uzavírání těchto dohod pro lepší, eh, nebo šíření lepších pracovních podmínek a praktik v těchto třetích zemích. Budeme pokračovat jednání se <clears throat> dalšími potenciálními partnery, jako je Nový Zéland, pokud, a s dalšími, pokud ty podmínky pro to budou eh, příhodné a budeme usilovat o to, aby se i stávající dohody dočkaly naplnění. Eh, potřeba vynutit si závazky našich partnerů ve všech kapitolách a měli bychom také zintenzivnit naše úsilí, abychom posílili i stávající dohody. Jmenování eh, hlavního vyjednavače pro otázky obchodu eh, by tomu mělo na pomoci. Tento nový úředník by měl být v neustálém kontaktu s vámi a budeme také dbát na to, aby eh, z mezinárodního obchodu měli prospěch malé a středně velké podniky, které představují 80 evropské ekonomiky a které mají eh, obtížnější eh, podmínky při pronikání na zahraniční trhy a chceme se postavit také proti protekcionismu tam, kde se vyskytne. Chceme zajistit rovnou soutěž a rovné podmínky jak interně, tak i externě. Například díky nástrojům, jako je eh, nástroj pro veřejné zakázky, který usiluje o reciprocitu pro evropské podniky, aby mohly soutěžit o eh, státní zakázky i ve třetích zemích. Dále chceme řešit otázku zemědělských dotací, aby chceme přitom využívat stávající nástroje na obranu obchodu. To také znamená posílit tyto nástroje, bychom mohli rychleji reagovat například na určité diskriminační opatření ze strany třetích zemí, tam, kde nemůžeme využít mechanismu VTO, Obchod ale musí být také udržitelný a obchodní politika musí přispívat k řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny, ochranu životního prostředí a posilování pracovních norem. A ve všech našich dohodách jsou závazné kapitoly o pracovních podmínkách a ochraně životního prostředí a já chci využít plně všech nástrojů, které máme k dispozici v těchto bilaterálních vztazích, ale i na multilaterální úrovni, například při hledání nových trhů pro zboží, které bude odpovídat eh, našim požadavkům. A pokud budu potvrzen ve funkci, tak chci s vámi spolupracovat na tom, abychom obnovili generalizovaný systém preferencí, který bude nabízet eh, preferenční přístup eh, chudším zemím, aby to i nadále zůstalo jedním z nejštědřejších systémů na podporu pracovníků ve třetích zemích. Větší zaměření na udržitelnost a klimatické změny nové komise odráží očekávání našich občanů a proto tyto hodnoty musí být plně zabudovány do naší obchodní politiky. Pane předsedo, vážení poslanci, obchodní politika je jedna z nejdynamičtějších oblastí působení Evropské komise. Jde o klíčový okamžik pro multilateralismus a tento parlament a především tento výbor díky Lisabonské smlouvě se stal klíčovým hráčem pro formování této agendy a já se těším na spolupráci s vámi, abychom posílili tento nástroj. Musí být zastáncem spravedlivého obchodu a rovných podmínek pro všechny. Doufám, že se nám podaří ho posílit a tím řešit problémy, které musíme v budoucnosti řešit. Thanks a lot. Děkuji, pane Hogene. A teď tady máme první kolo otázek. Nejprve koordinátoři. První za EPP je Kristof Hansen. Pane předsedo, děkuji a vítejte eh, komisaři Phil eh, Hogane, komisaři a nominovaný komisaři je tady vlastně skutečnost toho, že Spojené státy a Evropa jsou nejintegrovanějšími obchodními eh, entitami a představují obrovský objem HDP, eh, ale eh, americká administrativa začíná narušovat stabilitu a také paralyzuje světovou obchodní organizaci. Má otázka k vám je tedy, jak eh, budete řešit transatlantické vztahy a jak se zasadíte o vztahy založené na eh, pravidlech, když eh, máte jako partnera někoho, kdo manipuluje se stabilitou světového obchodu. Pane Hogene, prosím. Během Eh, v času velkého napětí nesmíme ztrácet z očí celkový obraz situace a eh, je třeba si uvědomit, že eh, nejdůležitější a nejdéle trvající vztahy jsou právě vztahy s Amerikou, vztahy Evropské unie se spojenými státy. Bohužel zatím se ještě věci nepohnuly tak, jak bychom eh, chtěli v řadě oblastí. Eh, paní komisařka, eh, paní předsedkyně komise mě v tomto směru instruovala tak, abych se pokusil zapůsobit na Spojené státy tím způsobem, abychom navázali na naše vzájemné výhodné vztahy a ještě je více rozšířili. Já jsem připraven řešit otázky obchodních Eh, sporů a eh, budeme to ovšem řešit spravedlivě podle eh, práva a v zájmu Evropské unie. Je třeba jít cestou, která by byla vzájemně výhodná. A dohoda, kterou jsem zmínil ohledně kvot na hovězí maso, Eh, bez hormonů je zrovna jedním z eh, těch témat, které řešíme už určitou eh, dobu. Otázky bezpečnosti, technologie a další se rozšiřují a rozvíjejí. My potřebujeme, aby Spojené státy s námi dále šly touto cestou. Musíme více dát najevo, že sdílíme celou řadu obav, které Spojené státy mají, že máme společné politické cíle a musíme také e, kontrolu ze strany státu e, využívat k tomu, abychom agendu v řadě oblastí posunuli směrem, e, který jsme si vytkli. A je dobré, když tak budeme činit eh, pod záštitou VTO. Takže vzájemná výhodnost by měla být hlavním eh, ukazatelem, hlavním eh, činitelem našich vztahů. Děkuji. Další. Otázka, teda doplňující otázka. My teď hovoříme a buď dnes nebo zítra VTO by se měl vyjádřit k případu Abus. My jsme tady viděli předběžný výčet sektorů, Eh, které eh, se budou týkat především vína, oliv, eh, síru. Na ty se chce spojené, chtějí spojené státy soustředit. To jsou dodavatele Airbusu takže e, tady patrně bude pokus rozbít jednotu členských států, pokus ze strany USA. Jsou to zemědělské produkty, které jsou teď cílené. E, tak jak tedy budeme chránit tento, tuto rámcovou e, smlouvu zemědělské oblasti? Paní komisařka Malmström navrhla určité řešení pro případ Airbusu a zajistit to, aby Eh, tady byla plná slučitelnost. Jak víte, je tady další případ, eh, který se eh, týká Spojených států. Je to případ Boeing. A ono opravdu nedává smysl, abychom my jako Unie předkládali konstruktivní řešení problémů a Spojené státy se stavěly eh, na zadní a eh, snažili se nám nepříjemnit život, když se jim, dejme tomu, v tom případu s Boeingem nebude dařit. Musíme tedy se Spojenými státy jednat, zatím jsme eh, řešení nenašli. Já naprosto chápu problémy pro ty komodity, které jsou na seznamu, ale počkej, počkejme si na rozhodnutí, eh, co Spojené státy vymyslí eh, konkrétně eh, a je třeba znovu říct, že Unie se musí také postavit za své zájmy velice rozhodně. Kathleen van Bremt za socialisty a demokraty je další s svou otázkou. Ty jsi sabotáže? To je asi sabotáž. Zkuste jiný mikrofon, paní kolegyně. Teď jsem ještě dál od vás, pane komisaři, ale to nic. Eh, vítejte, pane komisaři a nominovaný komisaři. Já mám dvě eh, konkrétní otázky eh, ohledně TSD kapitol ten náš přístup zatím opravdu nefunguje. Podívejme se na Jižní Koreu, podívejme se na Kolumbii. V v posledním roce 169 eh, eh, aktivistů v oblasti lidských práv a odborářů tady bylo zabito. A my přitom se snažíme využívat všech pravidel pro udržitelný rozvoj. A jak to ale eh, opravdu, opravdu zajistit, když se podíve na implementaci kapitol TSD? Bylo tady za působení minulé komise nějakých 15 eh, různých projektů. Jsou eh, dost dobré nebo naopak měly by být posíleny, chystáte nové? A pak mám tady druhou otázku, která se týká pre... Eh, ne, možná počkejte s druhou otázkou, nejprve tedy tu první. Děkuji, paní kolegyně Van Brett. Já si velmi dobře uvědomuji, E, celá řada koordinátorů, celá řada členků, členek a členů tohoto výboru e, usiluje o to, aby se naše politika e, realizovala skutečně silněji. Ta, ten příklad Jižní Koreji je opravdu poprvé, je to prvním příkladem, kdy jsme využili všechny nástroje pro řešení sporů, abychom sladili tu situaci v kapitolách, které nebyly zatím zatím řešeny. Myslím si, že to je dobrá příležitost pro to otestovat poprvé eh, implementaci a eh, vidět, jak naši partneři věci opravdu dodržují. Měli bychom eh, to udělat. A právě akční plán 15.1 je velice dobře vypracovaný, žaduje také značnou účast občanské společnosti, další součinnost s jinými evropskými institucemi. Jsou to vlastně další možnosti, jak věci implementovat a také jde o finanční podporu těch stížností, které byly předloženy. Je také třeba tam, kde to je nutné, nutné předložit důkazy. Já opravdu velmi podporuji pro e, to, e, velmi podporuji to, abychom právě obchod využívali víc pro prosazování cílů v kapitolách TSD doplňující otázka. Eh, když se podíváme na to, co se odehrávalo dnes v le, letos v létě v Brazílii, eh, jak to vypadá s dohodou ohledně Mercosuru, někteří říkají, že kdyby eh, dohoda s Mercosurem, kdyby byla dnes opravdu účinná, tak by amazonský prales zachránila. Já si nejsem jistá. Tady je opravdu třeba si uvědomit, co je třeba za zajistit dřív, než budeme diskutovat o skutečné ratifikaci, eh, abychom měli větší páku na to, abychom právě, jak jste řekl ve svém úvodním slovu, zajistili, že druhá strana se opravdu zaváže ke konkrétním úkolům. Eh, jste tedy pro tento předratifikační přístup? Eh, prezident Bolsonaro eh, měl zase jiná stanoviska předtím, než byl zvolen prezidentem své země, to víme. Ale poté, co byl zvolen, tak se rozhodl, že prostě přijme jiný přístup. Kdyby tady byla dohoda eh, s Mercosurem, Eh, již předtím, eh, tak by to bylo jiné. Teď tady eh, vlastně je dohoda i s pařížskou, ohledně pařížské dohody. Jsou tady další pozitivní kroky do roku 2030, lepší zpráva lesů. Kdybychom neměli tyto nástroje, tento rámec, tak bychom neměli žádné páky na Mercosur, abychom vyžadovali konkrétní kroky z jejich strany. Takže tady je prostě potřeba myslet na, toto, na toto řazení věcí. A já jsem připraven na to eh, se podívat na to, eh, co eh, nazýváte předratifikačním přístupem. Ale opravdu je třeba si uvědomit, že Oni budou chtít, aby Evropská unie otevřela další kapitoly. Ve světě obchodu není nic zadarmo. A teď Karin Karlsbo za Renew Europe. Děkuji, za úvodní slovo. Vytváření rovného prostředí pro všechny firmy, včetně těch, které působí v rozvojovém světě, by měl být eh, hlavní cíl pro eh, agendu digitálního obchodu. Co chcete učinit pro to, aby tady existovala globální a spravedlivá digitální ekonomika, která by zajišťovala soukromí eh, spotřebitelů, byla transparentní a spravedlivá a eh, která by také zajišťovala eh, cíle podnikatelů i spotřebitelů uvnitř a vně Unie. Pak jsou tady nadcházející pravidla Evropské unie v této oblasti, aby vznikl koherentní digitální rámec pro digitální obchod, kdy komise předloží ostatně svou digitální strategii. Já souhlasím, eh, paní Karlsbro, že otevřený spravedlivý obchod musí být založen na pravidlech a o tom právě jednáme se spojenými státy. A s generálním ředitelem VTO jsem o tom znovu hovořil dnes. A on očekává, že Unie bude eh, ještě pevnější ve svých e, postojích, že bude důrazně e, zastávat svá stanoviska, bude lídrem v této věci. E, tento výbor často diskutoval, jak se zároveň můžeme chránit různými obranými nástroji. E, jsou tady formy screeningu, přímých e, investic, jsou tady, je tady nástroj pro zadávání zakázek v mezinárodním, na mezinárodní úrovni. Já jsem se setkal s německým ministrem ekonomiky, panem Altmajerem. Hovořili jsme o tom velmi nedávno. Uvidíme, kam až dojdeme, ale tento mezinárodní nástroj je velmi důležitý. Pak je tady otázka dotací eh, i v oblasti digitální. Eh, je to eh, důležité, budu hovořit o těchto věcech s místo předsedkyní Vestiger je eh, třeba se zaměřit na otázku eh, digitálních dotací v našem digitálním trhu, eh, ve, také v souvislosti s tím, co dělá v této věci Čína. Eh, my jsme velice hrdí na náš vnitřní trh, který je velmi otevřený ale, eh, a eh, rozumně dotovaný, ale někdy se samozřejmě věcí zneužívá. My musíme bránit podle svých pravidel vše, co se odehrává a zároveň vás upozorňuji na to, že v současné době vedeme na 40 různých e, šetření ohledně e, těch e, toho případného zneužívání dotací. Takže náš systém kontroly exportu do, zajista zajišťuje, aby některé, především ty citlivé komodity, byly také chráněny v mezinárodním měřítku. Děkuji za tuto odpověď, zvláště co se týče digitálních otázek, tak jsme viděli, do jaké míry vyvolávají kontroverze. Abychom zajistili řádnou diskuzi o těchto potenciálně kontroverzních otázkách, chci se vás dotázat, jak chcete zlepšit zapojení občanské společnosti do eh, implementace a hodnocení a jak chcete zlepšit komunikaci ohledně stávajících a budoucích obchodních dohod, tak, aby přednosti obchodu byly skutečně známy všem. Já jsem nesmírně potěšen, nesmírně mi bude potěšením se eh, vést dialog se všemi členy společnosti, parlamentů a tak dále. To je kriticky důležitá otázka, abychom dotáhli eh, vnitřní digitální trh. Ale děláme to postupnými drobnými kroky. Jsme si však vědomi toho, že potřebujeme rovné podmínky. A pokud budeme mít tyto rovné podmínky, například ve vztahu s Čínou, právě proto v rámci VTO jsme vedeme dialog s Čínou, tak doufáme, že to povede k, eh, k finalizaci pravidel o elektronickém obchodu, že pokročíme také, pokud jde o digitální agendu a strategii digitálního obchodu. A to se dá udělat nejenom na evropské úrovni, ale globálně a to s pravidly, které si to vyžaduje. Takže my jsme otevřeni jakýmkoliv potřebným diskuzím k tomu, abychom komunikovali o přednostech obchodu. Někdy to není snadný úkol, takže musíme skutečně se snažit co nejvíc lidí zapojit a mít to angažmá a musíme, eh, musíme skutečně vědět, jak to dělat. Děkuji a nyní za zelené Heidi Hautala. Děkuji. Pane kandidáte, ve vašich písemných odpovědích jste řekl, že chcete nulovou toleranci vůči dětské práci. A já vás chci vyzvat, abyste přihlédl k několika usnesením tohoto výboru, kde my žádáme povinnou due diligence v případě porušení lidských práv evropskými firmami, například Eh, pokud jde o téma deforestace, odlesňování. A komise také v červenci žádala regulační i neregulační opatření, jimiž má být zabráněna eh, odlesňování v našich hodnotových eh, řetězcích. Takže já se táži, jaký by byl váš přístup, kdybyste se měl účastnit nějaké iniciativy, která by počítala s povinnou due diligence v rámci našich hodnotových řetězců. Paní Hautá, já chápu, že tento výbor v rámci svého práva iniciativy bude moci rovněž vznést určité návrhy. Paní von der Leyen to rovněž zmínila a já to podporuji. Takže já budu rád spolupracovat s tímto výborem, co se týče technické podpory nebo případně slyšení, která mají pak rozvinout eh, takovéto návrhy a mé služby snad vám budou nápomocny. Ale můžeme také poukázat na e, dobré úspěchy, e, co se týče lidských práv, třeba v případě e, těch takzvaných konfliktních minerálů. To je nařízení příslušné, které vstoupí v platnost v roce 2021, a nebo máme nařízení o těžbě dřeva, které bra- zabraňuje uvádění nelegálně vytěženého dřeva na evropský trh. Dále máme opatření pro odškodní obětí v rámci směrnice pro odškodní obětí a, a práv obětí, dále takzvaná, takzvané nefinanční výkaznictví. To je další směrnice, kde pro 6 tisíc největších evropských podniků nyní je povinnost eh, oznamovat veškeré aktivity due diligence. Jistě, že můžeme dělat více, ale mně se zdá, že je to dobrý základ, že je to dobré východisko, a že jsme učinili poměrně značný pokrok. A samozřejmě, že obchodní politika může dělat ještě víc v oblasti lidských práv, e, rovnosti mezi muži a ženami a tak dále. Ale pokud se rozhodnete v rámci e, práva iniciativy něco podobného, tak my to velice rádi podpoříme. Děkuji. Doplňková otázka, Heidi. Také jsem si všimla ve vaší písemné odpovědi hodně odkazu na cíle udržitelného rozvoje. A já se vás chci dotázat, jak by měla komise organizovat svou práci, protože nyní v podstatě je to součástí toho mission letteru všech kandidátů. Jak by to mělo být organizováno a jaký by byl konkrétně váš příspěvek? Já si myslím, že tohle je ta příležitost hovořit o Chief Enforcement Officer, ehm, to znamená, eh, předsedkyně von der Leyen nastínila, že je to velice důležité, je to i v tom mém zadání. A já bych chtěl přistoupit k této práci co nejrychleji v roce 2020. A samozřejmě zapojit výbor i všechny ostatní, aby bylo jasné, jaká jsou kritéria referenční abych, eh, pro tuto novou pozici. Mělo by to být, měla by to být pozice, která má politickou odpovědnost, ale zároveň na vysoké úrovni, abychom měli dobrou komunikaci, ale také vysokou míru implementace stávajících návrhů. Jak byl, jsem zmínil v odpovědi paní Van, Van Brandt, obchodní politika a ta kapitola TSD, to musí jít ruku v ruce, ale mu, potřebujeme k tomu partnera. A já si myslím, že to je, že to dobré jmenování, dobrá iniciativa a těším se na to, že to s vámi eh, budu dál probírat. Děkuji a za ID nyní Markus Pochet. Thank you, Chair. Commission Des Děkuji, pane předsedo, pane eh, kandidáte. Freihandel durchgehen lassen können. Občané požadují, aby už neprošly eh, žádné dohody o volném obchodu. Mnozí občané manifestovali nebo demonstrovali proti navrhované dohodě eh, s Kanadou, ale i další, proti dalším dobyho, do, navrhovaným dohodám, které by ohrozily naše zemědělce. Jde například o bezpečnost potravin, o eh, bezpečnost potřebitelů. Teď jde o navrhovanou dohodu s Mercosurem. Víme, jaké zájmy, o jaké zájmy tady jdou. Jde a pořád ještě nemáme hodnocení dopadu od komise, ty hodnocení nebylo zveřejněno a nemáme vůbec jasno o tom, jaké by mohly být následky, zejména pro naše zemědělské podniky. Pane Hogane, jak budete naložíte eh, s tou dohodou s Mercosurem, pokud hodnocení dopadu upozorní na eh, neblahý eh, dopad na některé odvětví naší ekonomiky? Já naprosto chápu obavy z strany zemědělství, pokud jde o dohodě Mercos, s Mercosurem. Když musí člověk us, udělat určité jaksi, ústupky některých, eh, co se týče některých výrobků zemědělských, tak s tím nikdo není spokojen. Ale když se podíváte na celkový dopad našich obchodních dohod, tak je ten, ta celková bilance je i pro zemědělství velice dobrá. CETA, ve vztahu k Japonsku, ve vztahu k Mexiku. Máme celkově pozitivní bilanci. Ta dohoda s Mercosurem je jednou z těch, kde bude důležitá studie udržitelnosti a studie ehm, vyhodnocení dopadu, abychom byli schopni posoudit, co to znamená pro naše zemědělce z hlediska jejich zranitelnosti v komoditních oblastích. Když zachováme tarifní kvóty co nejníž, v oblasti hovězího, cukru, etanolu, drůbeže, tak si myslím, že jsme dosáhli vyváženého výsledku. Ale samozřejmě, když přihlédneme průřezově ke všem sektorům. A ta analýza, eh, kterou byste chtěl eh, a kterou vám můžeme dát, před rokem 2021, ještě než přistoupíme k ratifikaci, tak já myslím, že to prokáže, že se nám podařilo dosáhnout rozumného výsledku a že v řadě oblastí je to pozitivní. Třeba mléčné výrobky, sušené mlíko, víno, olivy a další oblasti. Ale samozřejmě jsou některé citlivé eh, sektory, kde je potřeba mít náležité bezpečnostní mechanismy. A to máme poprvé tentokrát, protože eh, dochází eh, tak, aby v případě nárůstu dovozu do Evropské unie jsme mohli až na čtyři roky eh, ty kvóty odvolat. Takže to jsou bezpečnostní doložky, které jsou tam poprvé. Doplňková otázka. Děkuji za odpověď na tu první otázku. V červnu tohoto roku jste přislíbil miliardu navíc našim zemědělcům. Eh, odkud toto číslo pochází, pokud to mělo být kalkulováno jako eh, kompenzace za ten negativní dopad? Eh, z jaké analýzy to pochází? Já jsem přesvědčen, že spochybňujete peníze pro zemědělce. Přece zemědělci jsou určitě rádi, že dostanou nějaké peníze. Nikdy jsem nebyl svědkem toho, že by si někdo na to stěžoval. A jsou to některé prostředky, které jsou dány stranou pro případ nějakých eh, eh, tržních eh, volatelních situací, abychom byli schopni ujistit celý ten náš sektor při řešení některých citlivých otázek, kde jsme byli spíš v defenzivní pozici než v ofenzivní, že se to dá nějakým způsobem řešit, že, se, že jsou to bezpečnostní doložky z hlediska kvality a případná finanční podpora, pokud to skutečně nějakým způsobem naruší trh. Nad rámec běžné společné zemědělské politiky. Děkuji a není EKR a, a je Gert Buržova. Ehm, eh, eh, eh, Děkuji vám. Věříme v svobodný trh, volný a svobodný trh, dialog, stabilitu a udržitelný růst. A když se podíváte na aktuální dohody, tak jistě je tu VTO, ale zároveň se musíme chránit před neférovým dumpingem. My jsme obvinováni z dumpingu eh, v zámoří. Například zpracování jablek. Třeba Jihoafrická republika, s Jihoafrickou republikou. Problém je v tom, že jsme nebe, nereagovali dostatečně rychle. A já se nyní táži, zda skutečně včas budete chránit celé sektory a pracovní místa. Já souhlasím s tím obecným názorem. Musíme být rychlejší v, v našich reakcích a musíme pomáhat zřejmě malým a středním podnikům abychom měli ty potřebné doklady, které pak spustí ty bezpečnostní doložky, abychom jim byli eh, skutečně po, schopni pomoct, když eh, jsou tu nějaká obvinění z nějakých neférových praktik. Eh, některé firmy, vlámské a jiné, to jsou malé firmy, které si nemohou dovolit různá drahá řízení, aby se hájily v, v případě, nějakých opatření, která, se, která jsou vůči ním um, ehm, namířena. Takže je potřeba, abychom to vyřešili rychleji a abychom skutečně byli schopni dělat více pro malé a střední podniky z hlediska poskytnutí pomoci, podpory a celkově i zapojení členských států a regionů, aby bylo jasné, co můžeme společně vypracovávat, jak jim můžeme pomoct spíš, než abychom zdvojovali činnost. Takže jsme identifikovali zásadní nedostatky v některých oblastech. Víte například o té situaci s Kolumbií, to rozhodnutí antidumpingových o antidumpingových clech na všechno, na, na mimo jiné bel, belgické eh, eh, hranolky. Eh, a já jsem se setkal s ministrem zahraničí, kde jsem to zmínil a vyjádřil jsem naše znepokojení, ale bohužel zatím jsme nedosáhli uspokojivého výsledku takže musíme eh, přihlednout k dalším eh, možnostem. Je ještě nějaká doplňková otázka? No, děkuji. Já myslím, že je důležité, aby skutečně byla včasná reakce. Ta Jižní Afrika to je dobrý příklad. A když se podíváme vůbec na třeba Jižní Ameriku, tak tam by skutečně měl existovat Chief Enforcement Officer v zájmu těch rychlejších reakcí. Ano, tato, ten, ono bude mít skutečně hodně eh, co dělat. A to je dobře. Jinak by to všechno bylo na komisaři. Ale můžeme spolupracovat, pracovat s vámi, rozdělit si úkoly, abychom dospěli k optimálnímu výsledku. Ale pane Buržová, chci vás ujistit, že to, na co odkazujete, pokud je o ty belgické eh, hranolky například, což je samozřejmě jakási ikona jako produkt v, tomto, v této části světa. To je něco, co máme hodně na srdci. Paní Fanbrand o to má taky velký zájem. Takže jsme předložili žádost o revizi tohoto případu eh, kolumbijským orgánům. Zatím to nevedlo ještě k výsledku, ale komise nečeká se založenýma rukama a velmi rychle posuzujeme další možnosti, včetně kroku na úrovni VTO proti Kolumbii. Děkuji i německé hranolky, to je také velká starost. A teď eh, závěrečný řečník za koordinátory Helmut Scholz za GUE. Děkuji, dobrý večer. Pane Hogane, Dnes se tady hovoří o etickém obchodu, o rovných podmínkách, o provádění eh, dohodovolného obchodu, abyste ve vaší písemné odpovědi <clears throat> uvedl, že se budete snažit, aby VTO vytvářela nová pravidla tam, kde jsou potřeba. Například jde o mechanismus prorovnávání sporů. Jeden z těch principů nového zeleného dílu se hovoří o tom, že by ta pravidla měla vést k celkové sociálně ekonomické spravedlnosti a také Eh, by měla být odolná vůči velkým hráčům. Souhlasíte s tím, že je potřeba mít požadavky na prověřování dodavatelského řetězce v textilním průmyslu. Myslíte si, že to je ten správný nástroj? Pan Hogan. Jak už jsem eh, říkal ve své úvodní povědi, tak já věřím v to, že i tento výbor bude prioritizovat projednávání eh, tohoto návrhu o due diligence, o prověřování dodavatelských řetězců u velkých eh, firm. <clears throat> To bylo, se objevilo už v těch hlavních eh, instrukcích předsedky komise von der Leyen. A já se s vámi společně rád podívám na to, jaký by měl být rozsah působnosti tohoto nástroje, tak abychom v <clears throat> těchto odvětích, jako je textil, kde eh, Například tam šlo ten případ Guatemala, kdy <clears throat> v tom sporu mezi Spojenými státy a Guatemala trvalo sedm let, než Eh, se to podařilo uzavřít a rozhodně to nevyznělo v náš prospěch. Takže já jsem otevřený vůči našim, vašim podnětům a doufám, že společně s vaším výborem dospěme k nejlepšímu možnému výsledku. A měli bychom se nechat inspirovat těmi příklady v minulosti. Máte doplňující otázku? Teď jde o to, jak z toho učinit něco závazného, co bude možné si vynutit. Budeme potřebovat podporu spotřebitelů a zainteresovaných stran, protože obchod je o produkci, o spotřebě a jak chcete například na veřejnosti propagovat tu myšlenku spravedlivého obchodu, tak abych se tato eh, povědomí o tom šířilo například prostřednictvím nějakých cen za spravedlnost. Ano, já eh, jsem pro eh, takové ceny nebo odměny za etický spravedlivý obchod. <clears throat> Rád podpořím další pořádání takové soutěže v roce 2020, jde o to, jak jasně dát najevo, že jsme schopni využívat informace, které máme i praktickým způsobem, že jsme schopni uspořádat veřejné akce a tím také zlepšit povědomí například u spotřebitelů, když si kupují určité výrobky z některých částí světa. Děkuji. Tím jsme ukončili kolo eh, koordinátorů z těch, eh, ze všech politických skupin, kteří měli přednostní právo položit své otázky. Eh, nominovanému komisaři Hoganovi. Teď máme seznam dalších 18 řečníků. Pořadí podle velikosti politických skupin. A jako první má slovo Jürgen Warborn za EPP. Moje otázka se týká malých a středně velkých podniků, protože ty tvoří páteř evropské ekonomiky. Evropská unie se ujala vedení v jednáních více než jakýkoliv jiný eh, obchodní partner při zavírání těchto dohod. Nicméně, jak vědí exportéři, zejména z těch řad malých a středních podniků, tak ti nevyužívají plně toho potenciálu, kterým tyto dohody nabízejí pouze dva, dvě třetiny našich exportérů využívají dohody o obchodu a mám tedy následující otázku, jaké konkrétní kroky uděláte proto, abyste zlepšil tu míru využívání těchto dohod ze strany našich podniků a budete usilovat o flexibilnější a jasnější pravidla původu tak, aby naši exportéři těchto dohod více využívali. Jak jste sám říkal, máme eh, v Evropské unii velkou řadu malých a středních podniků, které eh, produkují 80 eh, svého hrubého produktu, a značná část z nich exportuje mimo EU, představují více než třetinu evropského exportu a reprezentují 6 milionů pracovních míst. Je to podstatná část evropské ekonomiky a my teď máme vyhrazené kapitoly v našich dohodách o volném obchodu pro malé a středně velké podniky. Tím se jim snažíme pomoct. Vždycky každé takové dohodě budeme mít takovou kapitolu, kde budeme řešit problémy těch menších podniků. <clears throat> Víme, že eh, to v minulosti bylo náročné. Já už jsem to říkal ve svých předchozích odpovědích. Chceme <clears throat> společně s čečenskými státy i s parlamentem sehrát svou roli. Chceme v každém členském státě lépe vysvětlovat, jaké <clears throat> příležitosti tyto platformy nabízejí a chceme konkrétně zlepšovat postavení menších podniků. Samozřejmě si rád vyslechnu, jakou osvědčenou praxi v této oblasti máme. Komise nemůže vidět všechno, ale pokud se nám podaří vyjednat dobré kapitoly o podpoře malých podniků, tak by byla škoda, kdyby to neposloužilo těmto podnikům eh, v praxi. Stejně tak to platí i pro pravidla původu. To je také eh, důležitá kapitola těchto dohod. Někde ta pravidla neexistují a my se snažíme zmírňovat jejich dopady, nebo dopady jejich neexistence. <clears throat> Tam, kde jde o tu konsistentnost, tak tam eh, eh, samozřejmě budeme usilovat, aby to bylo co nejjasnější. Máte na doplňující otázku? Ještě jedna věc, která je důležitá pro všechny podniky, ale zejména pro ty menší, je samozřejmě byrokracie. <clears throat> A já vím, že ve vašem pověřovacím dopise eh, je objeven, se objevuje zásada jeden přijatý zákon znamená jeden vyřazený zákon, takže by mě zajímalo, jak budete postupovat při naplňování těch, této zásady v oblasti obchodu. Všechny komise van der Leyen to eh, uvedla ve svém eh, politickém prohlášení. Já jsem se jí ptal, jak to budeme řešit té oblasti dohody, protože my nemáme tolik přijímané legislativy v této oblasti. Budeme se snažit něco najít, abychom naplnili eh, toto pravidlo. Určitě se najdou věci, které se zbytečně duplikují v legislativě a měli bychom prověřit právě to administrativní břemeno pro menší a středně velké podniky. Děkuji. Dalším řečníkem je Nikola Danti za SAD. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pokud eh, dovolíte, tak bych se chtěl vrátit k tématu Světové obchodní organizace. Už jste se o tom zmiňoval, to je <clears throat> věc, která Eh, se teď řeší. Jde o multilateralismus, eh, o to, jaké výhody nám přináší právě v současné době, kdy je ten multilateralismus velmi ohrožen. Vy jste se tímto tématem také zabýval. Jde o to, aby Evropská unie přišla s iniciativou, jak do roku 2022, kdy se bude konat eh, rozhodující zasedání této organizace, jak dosáhnout nějakého posunu. A přitom jde o to, jak prosazovat i naše zájmy, jde o klimatické změny a sociální spravedlnost a jak chcete zajistit naplnění těchto hodnot. Jak už jsem říkal, my se snažíme najít partnery, které mají, kteří mají stejné eh, názory chceme, aby nedošlo k úplnému zrucení odvolacího orgánu VTO v listopadu. Eh, zatím to nejsou Spojené státy, ale náš hlavní cíl je zajistit rovné podmínky pro všechny. Zejména jde o dotace pro průmysl a potom jde o ten, otázku technologií. Tady se ta pravidla musí posílit. Potom jde o další věci, jako je transparentnost a dotace a přesun technologií. To nás určitě zaměstná ve VTO Eh, zejména co se týče našeho vztahu s Čínou. za druhé je evidentní, že v tom současném, té současné konfigurace VTO nefunguje dostatečně efektivně. Já už jsem hovořil eh, s generálním ředitelem DataFe této organizace, ten eh, souhlasil s tím, že je potřeba například zrychlit rozhodování. Nechceme se dostat do situace, kdy ta organizace bude úplně zablokovaná ve svém rozhodování. A na závěr definice eh, toho statusu rozvinuté ekonomiky je teď zase předmětem diskuze, protože některé státy, které byly označeny za rozvinuté nebo rozvějící rozvíjící se, ještě pořád uh, už jsou ty velmoci v některých oblastech. Měli bychom mít možná diferencovanější přístup, mělo by to být založeno na uh, faktech Neměly by tak být označovány státy, které jsou nejmocnějšími státy světa a to všechno jsou věci, které budeme na této úrovni se snažit řešit ve střednědobém výhledu. Takže doplňující dotaz, máte nějaký? Děkuji. Chtěl jsem položit ale vlastně jinou otázku. Jedná se o elektronický eh, obchod. Je to velmi důležitá věc pro evropské občany. E, týká se jich to, týká se to našeho území e, a digitálního trhu a také osobních údajů evropských občanů. A uvnitř VTO by možná e, stálo za to působit větší silou v této oblasti. Co chcete udělat eh, ohledně ochrany evropských občanů v tak důležité oblasti, jakou je elektronický obchod? Tady jsou samozřejmě eh, dva cíle. Nejprve soukromé údaje, které je třeba chránit, a pak eh, otázky obchodu. A my se snažíme v těch jednáních s VTO ohledně elektronického obchodu prosazovat obě strany víte, že mince, já se v tom začínám víc a víc angažovat, aby ten potenciál byl plně rozvinut. Chtěli jsme eh, v roce 2019 dosáhnout většího pokroku. Já každopádně doufám, že do června příštího roku, do 12. zasedání VTO, se nám podaří dospět k určité dohodě a že se také více ještě v těchto věci eh, budeme moci spolehnout na společnou sílu se Spojenými státy a Japonskem. Je to velmi důležitá věc, eh, týká se to dotací do průmyslu, do, eh, do, týká se to duševního vlastnictví a jednotného digitálního trhu. Tam jsou obrovské možnosti pro eh, podnikatele a je zapotřebí opravdu, aby zde existovalo rovné manévrovací pole, aby zde byly stejné eh, srovnatelné podmínky pro všechny. Děkuji. Teď je na řadě Jordi Kanas, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Hogané, na základě vašich písemných odpovědí vyvozuji, že dohodu s Mercosurem e, podpoříte, ale e, tady je ještě explicitnější e, závazek z vaší strany, kterého bychom rádi dosáhli. Jde o dohodu, která ovlivní řadu našich eh, průmyslových sektorů, dohodu, která bude moci konsolidovat situaci v regionu, kde se usazují naši konkurenti a dokonce začínají zabírat eh, první příčky a eh, nás z, ně, z nich vystrkovat. Eh, jsou tady na druhé straně určité legitimní obavy eh, ze strany eh, ochránců životního prostředí. Samozřejmě především v důsledku toho, jakým způsobem byly řešeny obrovské letní požáry v amazonském pralese. Má konkrétní otázka zní následovně. Co chcete udělat, abychom zaručili dohody s Mercosurem, který by byla, která by byla spravedlivá, udržitelná a v rámci které které by se dařilo také dodržet závazky z pařížské eh, dohody a také lidskoprávní a pracovně právní závazky. Jak už jsem eh, řekl, eh, to by skutečně eh, bylo těžké něco takového prosazovat, kdybychom dohodu s Mercosurem neměli. Ta nám dává v tomto směru velké možnosti. A eh, proto si myslím, že je dobře, že tady jsou i zastánci eh, Mercosuru, protože ty zisky, E, pro průmysl, pro zadávání zakázek, pro celou řadu zemědělských komedit, které ovlivňují vaše země, jsou nesmírně pozitivní a zároveň se nám podařilo e, také e, hodně získat v oblasti ochrany zeměpisného označení původu. Ono je to prostě tak, že občas máme určité nepřátele eh, venku eh, v, eh, na tom volném trhu ve světě, kteří si tak úplně neváží a kterým se tak úplně nela, nelíbí ten náš systém ochrany zeměpisných označení původu. A my si toto bráníme, musíme být velice citliví v řadě ohledů v zemědělství a tak dále. Určité záruky, které jsme ustavili velice dobře, dobře fungují v zemědělském eh, sektoru a zároveň tady máme eh, dost velkou eh, páku i na tu oblast přímých zahraničních investic. A je to opravdu velice jiná situace, když tady máme tento rámec to dohody Mercosur, než kdybychom něco takového neměli. Já si myslím, že se to skutečně dá označit za velmi, velmi pozitivní výsledek eh, v tom smyslu, že tady jsou čtyři země z Latinské Ameriky, které se postavily na stranu Evropské eh, unie v oblasti té kapitoly eh, TSD. A myslím si a doufám, že to nakonec dobře dopadne i v těch dalších oblastech. Doplňující otázka? nemusíte přesvědčovat již přesvědčené, přesvědčovat musíte ty ostatní a proto je zapotřebí vyrukovat s pádnými argumenty, abychom roz, prášili určité obavy, proto vám kladu otázky. Konstatovali jsme před časem, že tady vlastně není dostatečný kontrolní mechanismus, který by umožnil, aby závazky byly skutečně dodržovány. A to dělá celé řadě lidí hlavu. Jsou tady kapitoly, které jsou velice důležité a evropští občané vyžadují, aby kapitoly o životním prostředí, aby dohody z Paříže byly dodržovány. Ano, jistě, dohoda být musí, ale má otázka, otázka zněla, co uděláte proto, aby se zlepšily ty záruční mechanismy, tak, abychom, aby mohli být přesvědčeni ti, kteří zatím nejsou přesvědčeni o dobrém e, dohodě. Já si myslím, že tady eh, kdyby ti lidé nebyli součástí eh, pařížské dohody, tak by žádná dohoda s námi, s, Uniou, s Unii nevznikla. Prostě je to tak, není to ideální, ale je to na stole, pokud neuvidíme Eh, žádný pokrok, tak eh, prostě je třeba konat. I eh, členové Evropského parlamentu mají možnost konat a my také říkáme našim partnerům, že tak to tady funguje, takže na stranu Mercosuru je vyvíjen obrovský tlak, aby bylo zajištěno, že, to, že ten proces ratifikace bude úspěšný. S tím může, na to, to můžeme využívat. Ale tady je třeba si uvědomit, že máme určitý precedent, protože e, my jsme e, určité věci, již určité nástroje využívali, určité záru, e, me, me, mechanismy záruky využívali, například vůči kdysi Španělsku, později vůči Jižní Koreji a tak dále. Stále kontrolujeme licence, stále kontrolujeme ty provozorny, o kterých jsem hovořil. Také kontrolujeme to, aby třeba dovážené maso nebylo eh, pod, eh, ty, eh, pod to, co vyžaduje Evropská unie, aby splňovalo všechny nároky, které v tomto směru máme. A chceme, aby informace byly dobré a aby byly přesné a přesvědčivé. Takže teďko Anna Michel. Asima Kopulo je další. Pane komisaři, vy říkáte eh, ve svém eh, úvodním sdělení, že Evropa je v centru vaší pozornosti a že eh, chcete jako jednu z priorit vnímat nutnou reformu VTO. A zároveň nicméně Eh, chcete eh, či máte posilovat eh, leadership Evropy vůči Unii, vůči, pardon, Spojeným státům a Číně. Jak chcete, a to je moje první otázka, vyvažovat to napětí, které existuje mezi multilateralismem a volným obchodem a ochrannými opatřeními v kontextu reformy VTO? A za druhé, jak chcete zapojit zapojit nás tady eh, v Evropském parlamentu, v tomto výboru, eh, ve vašem úsilí ohledně některých eh, reform VTO, o kterých říkáte, že patří mezi vaše priority. Jak už jsem řekl, VTO čelí své největší krizi od té doby, co bylo ustaveno. E, jedná se e, o to, že ten mechanismus pro řešení sporů se rozpadá a i další e, páky VTO jsou ve špatném stavu. Evropa bude dělat maximum pro to, aby VTO posílilo, aby bylo v centru našich mezinárodních obchodních výměn, jinak by nastoupila vláda džungle. Na druhé straně je eh, třeba si uvědomit, že zatím nemáme žádné indicie ze strany Spojených států, eh, které by nás opravňovaly k tomu si myslet, že USA chce s námi spolupracovat na reformě VTO. Zároveň Evropská unie musí také eh, bránit, obhajovat své vlastní hodnoty, musí být mnohem silnější než do posud. A tady se jedná o mm, ty obchodní nástroje, které začínají začínají hrát větší a větší roli. V této oblasti máme ještě hodně e, co e, dělat. My budeme spolupracovat s vámi, s parlamentem, abychom tady měli ten soubor e, vhodných nástrojů, abychom mohli lépe řešit otázky, které před námi stojí. Jsou to různé formy technologických problémů, krádeže duševního vlastnictví a dalších oblastí. Chceme eh, jako otevřená ekonomika, aby se otevřeli i ostatní, aby dodrželi to, co řekli kdysi, když přistoupili k VTO, že dodržovat budou. Já bych vás ještě poprosila, abyste nám řekl, jaký je váš postoj Eh, ohledně toho případného Mezinárodního obchodního soudu, jaký eh, máte názor na jeho případné ustavení. Velmi stručně, je to velice nová iniciativa, iniciativa, jak víte, ale tento multilaterální obchodní soud je něco, co my eh, podporujeme, pracujeme v tomto směru, aby byl ustaven, ale je to skutečně samý počátek určité cesty je zapotřebí aby eh, se tak ale stalo, aby naše obchodní politika byla skutečně efektivní. A teď eh, paní Piněro, pane komisaři, pane eh, nominovaný komisaře, eh, bylo řečeno hodně o tom, že je třeba se eh, snažit posílit multilaterální systém založený na pravidlech, posílit VTO, začlenit Spojené státy. A to samé platí pro Čínu. Čína využívá obou systémů, které ji umožňují vlastně prosazovat určité Euh, pro ně velmi výhodné řešení. Jak zajistit, aby Čína opravdu přijala účast, eh, aktivní účast na reformě eh, VTO, aby se podílela na všech těchto krocích? A chtěla bych, abyste mi řekl, zda se budete více zasazovat za zájmy eh, malých a středních podniků a zemědělců, protože ti mají obrovskou mimo jiné byrokracii byrokratickou zátěž na e, bedrech. A co uděláte proto, aby se zemědělské sektory, které jsou nejcitlivější, mohly těšit větší ochraně? E, já musím říct, že celá řada zemí e, se opravdu zasazuje e, o to, aby proces reformy VTO probíhal. V tomto směru spolupracujeme konkrétně s Kanadou. Doufejme, že se připojí ještě další země. Jednáme s nimi, jednáme s, různým, s různými bloky e, a také se pokusím co nejdříve eh, se pobavit eh, o těchto věcech i s eh, partnery ze Spojených států. V tomto směru jsme jim učinili již před několika měsíci určité návrhy Eh, takže eh, teď se dostáváme eh, do určité politického období ve Spojených státech, kdy se to možná může začít řešit. V reformě VTO máme také závazek vůči Číně a doufám, že bude realizován. Vy jste patrně myslela na určitý Eh, legislativní eh, trh, eh, pardon, text, který by byl finančně velice náročný pro malé a střední podniky. A zdali nám opravdu jde o to, abychom zvětšovali jejich počet tato, tento legislativní návrh půjde do trialogu již velice brzy. Můžeme tam určit určitý rozumný práh. Náklady jsou vždy důležitou položkou při eh, zvažování eh, činnosti eh, těchto podniků a my se na toto samozřejmě především pro malé a střední podniky zaměříme. ve vašich eh, písemných odpovědích eh, ohledně obchodní strategie a ve vašem dnešním úvodním slovu jste nehovořil o hospodářských a obchodních stazích eh, s Latinskou Amerikou, o spolupráci s Latinskou Amerikou. Není to pro vás priorita? Proč jste to opomněl? A ještě jedna věc, na kterou bych se ráda zeptala Zdálo se mi, když jste hovořil o obchodních dohodách, že jste málo ambiciozní. Dnes se eh, konala velice eh, zajímavá eh, iniciativa ohledně žen podnikatelek, e, zastřešila ji komisařka Malström. A pak ještě společná celní unie, proč ji nemáme? Je třeba prosazovat e, homogenní kontroly a zatím je tomu tak, že v každém přístavu se objevuje obrovské množství padělaného zboží, především z Číny. E, nikdo to nekontroluje ani z hlediska fitosanitárního. Můžete se více zapojit s příslušnými zem, eh, komisaři, kteří mají na starosti tyto sektory, aby tady byla prosazena celní unie žádný produkt, žádná komodita nemůže vstoupit eh, do, eh, na území Evropské unie bez toho, aniž by eh, byly zkontrolovány. Když jsme měli před dvěma, třemi lety konflikt s Brazílií, tak jsme okamžitě začali se stoprocentním kontrolováním všeho. Takže když jsou stížnosti, když se tady prokáže, že je něco v nepořádku, tak je třeba samozřejmě tyto věci hned hlásit a hned eh, v tomto směru aplikovat, spustit eh, naše velice silné a účinné mechanismy. Eh, samozřejmě jde o to ty standardy neustále zvyšovat. A teď ta genderová rovnost. Komisařka Malström se v tomto angažuje, vy jste velmi správně zmínila tu dnešní iniciativu a já jsem přesvědčen, že má paní kolegyně agendu v tomto směru již dost eh, eh, pokročilou. Eh, irští členové parlamentu vám řeknou, že já opravdu nejsem vůbec proti genderové rovnosti. Když jsem byl ministrem pro životní prostředí u nás v Irsku, tak jsem vlastně zajistil, že byly, že byly přijaté určité zákonné normy, které umožňovaly větší zapojení žen do veřejného života. V tomto směru mě nemusíte o ničem přesvědčovat a v oblasti obchodu se tyto cíle budeme snažit naplňovat také. Děkuji. Další na řadě je Anna Kavacíny. Večer, pane kandidáte, pane Haugene. Vaše portfolio zahrnuje eh, ochranu, politiku ochrany investic, paní von der Leyen. U toho neuvedla konkrétní cíle, což je škoda, protože v posledních letech zvláštní práva pro zahraniční investory vyvolaly velké obavy mezi evropskými občany. A ty projekty, které probíhají eh, ve vašem portfoliu, jsou rozmanité, dohoda s Čínou, reforma energetické charty a zároveň jsou tu soudní eh, řízení proti třeba po postupnému ukončení fosilních paliv nebo uhlí. Sdílíte můj názor, že pravidla na ochranu investorů mají velké dopady a jak na to, jak budeme plnit naše cíle a také v boji s klimatickými změnami? Pokud ano, zajistíte, aby ty cíle a imperativy, imperativy měly precedenci před právy investic, zejména pokud jde například reformu energetické charty. Samozřejmě jsou tu práva investorů, ale jste také spokojen a chcete prosazovat také povinnosti investorů, například v oblasti lidských práv a životního prostředí. Já vím, že hodně víte o těchto věcech, protože jste byla skutečně expertkou eh, pro vaši stranu, eh, ale nicméně já podporuji vytvoření toho eh, investi- těch investičního soudu. Já si myslím, že ty naše pravidla chrání aktiva um, proti některým opatřením, ale tato pravidla ochrany investorů jsou uh, zapracována do právního systému Evropské unie a členských států, takže nejsou možná vždycky záruky v jiných jurisdikcích. Je důležité mít nějakou bezpečnostní síť pro evropské firmy, které fungují na zahraničních trzích. Já nebudu říkat, že bych byl expert, ale jsem ochoten jednat s vámi a s dalšími lidmi, kteří mají zájem o ustatování těchto, ustavování těchto soudů, abychom eh, si ujasnili, o co eh, tam přesně jde. Ale samozřejmě je důležité, že tyto soudy vznikají. Doplňková otázka. Ano, je to doplněk. Související oblasti vlastně navazuje na otázku kolegu. Slyšel jste si ve výboru, že je tu velký zájem na kapitolu udržitelného rozvoje cíle tisíciletí klima. Vy jste řekl, že se budete zaměřovat na prosazování, to je dobř, dobré, ale já si říkám, vzhledem k tomu, že cíle eh, tisíciletí jsou nové, eh, ty mileniové cíle, tak jaké nové návrhy máte na eh, uplatnění těchto rozvojových cílů. Nejenom v rámci té kapitoly udržitelné rozvoje, ale také v rámci nových eh, obchodních dohod. Samozřejmě, že udržitelnost obchodu je důležitá. Už nyní máme mezinárodní závazky v pařížské dohodě a dalších do, dalším dohodám a eh, SDG, cíle udržitelnosti a bude to i součást toho mého procesu a angažmá v rámci VTO to zahrnuje i celou řadu různých závazků, které již byly podepsány. A po vaší debatě v roce 2017-18, kdy vzniknul ten pětibodový akční plán, a já si to vezmu jako součást, součást své agendy. Zahrnuli jsme mnoho závazných eh, povinností v rámci těch obchodních dohod, ale ta agenda je teď ve VTO a tady v parlamentu a pokud se nám tyto cíle podaří splnit, tak myslím, že v příštích pěti letech výrazně pokročíme. Děkuji. A nasleduje Marco Campomenosi. Děkuji za to, že jste se pokusil vyslovit moje příjmení, pane předsedo. Vítejte tady, pane předsedo, k tomu případu Airbus. Víme, že to je velmi citlivá záležitost. Je tady evidentní, že ta eh, země, která není součástí Airbusu Itálie, tady pravděpodobně bude velmi postižena aplikací těch nových eh, sankcí. Eh, ze strany eh, Spojených států. Zejména to bude potravinářský průmysl, který jsou, s tímto nemá nic společného. A proto by bylo dobře slyšet nějaký příslip nebo závazek o tom, že se pokusíte o lepší vyvážení těch dopadů toho rozsudku, co vy to velmi dobře znáte, protože jste byl až dosud eh, Eh, komisař pro zemědělství, že dohody s Mercosurem, s Větnamem, s Austrálií, s Novým Zélandem a i se Spojenými státy, všechno to jsou obchodní dohody, které eh, mají obrovský dopad na ten zemědělský a potravinářský eh, sektor, takže se vás zeptat, jestli jste ochotný takový příslip nebo závazek vyslovit. Zemědělství není součást žádného vyjednávání se Spojenými státy, to za prvé. Za druhé, já bych si přál, aby Spojené státy s námi se jednaly, protože eh, samozřejmě Airbus musí dodržet podmínky rozhodnutí VTO. A pokud budeme jednat na základě toho, co se bude dít s Boeingem v budoucnu, tak bychom nemuseli vůbec přistupovat k odvetným akcím. Ale musíme počkat na to, jaké tarify Spojené státy uvalí. Jestli to bude 5 miliard, nebo 10 miliard, nebo 25 miliard dokonce, jak bylo zmíněno. Až uvidíme jaká to bude částka, tak pak s dalšími aktéry budu uvažovat o tom, co dělat, abychom hájili naše zájmy, abychom se postavili eh, za naše zájmy. Musíme samozřejmě ale vzít v potaz případná odvetná opatření eh, v případě Boeingu. Ale já bych eh, vyzval Spojené státy, aby vyjednávali spíš než abychom hráli takovouhle hru oko za oko. Eh, za, mezi různými sektory. Je ještě nějaká doplňková otázka? Hubner, Federer, Waldner, Ashton, Malmström, Hogan. To všechno byli evropští komisaři, kteří představují různé státy s obchodními zájmy než jsou státy ve Středomoří a proto by bylo důležité, abychom přišli s nějakým novým přístupem, který povede k tomu, že Evropská komise bude bránit například označení produkty s označením eh, původu. Můžete něco takového garantovat, ale tam se vás, jestli si uvědomujete, že vy jste ze země, která je velmi vzdálená, té naší a jde o to, jestli jste schopni vyjednávat v zájmu celé Evropy, nejenom některých zemí, které mají své obchodní zájmy. Takže v první řadě ještě nejsem komisař, takže to je ještě trochu předčasné, ale mám samozřejmě úkol hájet zájmy Evropské unie. Nebudeme uvalovat tarify. A teď Spojené státy případně uvalí tarify a já doufám, že zapůsobíte na vaše přátelé ve Spojených státech, že si je přesvědčíme o tom, že dojednané smírné řešení s Evropskou unii je tím správným postupem, je to správnou cestou vpřed a my se o to pokusíme konstruktivně. Já chápu, že budou některé země jako ta země, kterou znám nejlépe, které budou mít obdobný názor jako vy, ale musíme hájit Evropskou unii. Musíme hájit naše obchodní zájmy. A i když to možná z krátkodobého hlediska nebude jednoduché. A následuje Jan Zahradil. Děkuji vám, pane předsedo, jsem za vámi, pane kandidáte, pane Haugene. Děkuji. Dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost ještě jednou na téma Asie. Vy jste velmi pragmatickým, realistickým způsobem po, popsal naše vztahy s Čínou jako trochu nevyvážené, jako zdaleka nedokonalé. Na jedné straně je to skvělý trh a příležitost, na druhou stranu máme Eh, takové kolísavé vztahy, jsou tam určité překážky, problémy, ta screeningová procedura. A mohl byste být specifičtější ohledně toho, jak byste nastavil vlastní autonomní vyjednávací strategii s Čínou několika konkrétních krocích, aby to skutečně bylo evropské, ne abychom jenom kopírovali americkou pozici nebo jakoukoliv jinou pozici. Jak víte, tak probíhají jednání s Čínou ve vztahu k investiční dohodě EU-Čína. A to představuje příležitost zabývat se všemi těmi otázkami, které tu dnes byly zmíněny, včetně některých těch konkrétních kroků, hlavně státních podniků, eh, nucených transferů technologie, to, jakým způsobem se jejich ekonomika neotevřela do té míry, do které se slíbilo. Takže my se podílíme, a já jsem, to bylo i v mém mandátu, eh, jsme požádali o dotažení těchto vyjednávání do roku 2020. Takže když se podíváte na všechno, co musím udělat, tak tohle je z toho podstatná část. A abychom toho dosáhli, bude to velice složité, nelehké, ale začneme s zráním VTO 5. listopadu v Šanghaji, tam budu přítomen setkám se se všemi různými politickými zástupci na nejvyšší úrovni. Kr- samozřejmě eh, kromě prezidenta Xi Jinpinga. A eh, abychom prosadili všechny možné různé zájmy Evropské unie, včetně reformy VTO, včetně investiční dohody, kterou dojednáváme do roku 2020. Thank you. Uh, also is... Čína se rovněž angažuje ve vztahu, má silné vazby s mnoha jinými jeho eh, státy jeho východní Asie. Takže a, a v rámci geopolitické rovnováhy by bylo dobré uzavřít rovněž s nimi eh, obchodní dohody. Jak vidíte naše vztahy například se zeměmi ASEANu? Myslíte, že bychom měli pokračovat v našem přístupu země po zemi, a nebo byste byl raději eh, pro to, abychom udělali něco podobného jako v případě Mercosuru, to znamená, abychom našli nějaký způsob širší dohody EU-ASEAN? Komisařka Malstromová se maximálně vynasnažila udělat, eh, aby prosadila ten přístup region s regionem i vůči ASEANu. Ale různé země mají různé problémy a nemůžeme zatím vyjednávat se všemi jako skupinou, například Filipíny. Od roku 2015 z, z důvodů, které vám jsou dobře známy, s námi nemůže vyjednávat. Tajsko, Malajzie mají rovněž určité problémy s tím mandátem, který jste nám dali k vyjednávání plnění některých růz, různých důležitých kapitol, jako například kapitol udržitelného rozvoje ale eh, měl, máme skvělý, eh, skvělou eh, dohodu s Větnamem, to teď prochází ratifikačním procesem, do kterého jste zapojeni, to je skvělé pro Evropskou unii a věřím, že to bude ratifikováno, samozřejmě, že budeme mít vyjasnění a další různé otázky, které je potřeba ještě, ale mm, myslím, že až navštívíte Větnam v říjnu, tak to bude zapotřebí a pak Singapur. A to vstoupí v platnost do konce roku. Mám celá různých otázek, které jsou důležité, zeměpisná označení, které se s nimi mají dořešit. A pak je Jižní Korea, eh, to je díl od roku 2009, takže země po zemi postupně děláme pokrok. Indonésie má příležitost a tam je hodně otázek. Předložili jsme ambiciozní otázky v oblasti životního prostředí a udržitelnosti a čekáme na reakce. Takže celkově si nevidím, že by to byl velký pokrok z hlediska toho jednání region s regionem, ale po jednotlivých zemích se nám daří dosahovat pokroku. Děkuji. A nyní pan spolupředseda David McAllister. Thank you. Děkuji vám, pane komisaři, pane předsedo. Předseda komisině von der Leyen nás požádala, abyste posílil schopnost Evropy bránit se vůči nekalým obchodním praktikám. Mezi něž patří například hm, eh, využití nového nástroje pro prověřování investic. To slouží v těch 11 členských státech, které mají podobný mechanismus. A proto vás chci zeptat, jestli chcete posílit tento mechanismus pro prověřování eh, zahraničních investic. Ano, Odpověď zní ano. Chceme mít harmonizovaný přístup pro všechny české státy v EU. Doufáme, že se nám to podaří. V některých českých státech eh, kolem toho jsou určité starosti. Jména eh, státy, které jsou v, tom, v té formaci 17 plus 1. Posílení tohoto konkrétního mechanismu je nezbytné, pokud chceme chránit například kritickou infrastrukturu a některé naše technologie nemůžeme to riskovat. Jsme-li tak volnou ekonomikou, jakou jsme, naše ekonomika je nejsvobodnější na světě, tak to musíme očekávat i od ostatních. Čína nám to hodně slíbila, ale ne všechno bylo naplněno, takže eh, budu očekávat pokrok v této oblasti. Samozřejmě ale máme i jiné nástroje. Například eh, nástroj pro veřejné zakázky, který vy určitě znáte velmi dobře a kde také budeme očekávat posun. Doplňující otázka? Děkuji vám, pane komisaři. Globální trh s veřejnými zakázkami je velmi nevyvážený, zatímco ten evropský systém veřejných zakázek je otevřený třetím zemím. Uchazeči z EU čelí různým překážkám. Teď Evropská komise předložila nový návrh, jak ho eh, chcete projednat. Já jsem v posledních několika dnech už to začal konzultovat německým ministrem hospodářství Altmajerem, pokud to tam bude ratifikováno a poté mohu začít to konzultovat i s Francií a dalšími členskými státy, abych zjistil, eh, co přesně blokuje projednání a přijetí tohoto návrhu. Eh, myslím, že teď na radě si začínají více uvědomovat, jak důležité je mít silné nástroje na obranu obchodu. To nám může pomoci při jednáních s našimi partnery a dosáhnout průlomu tam, kde jsou problémy. Takže budeme muset eh, trošku posílit naši vyjednávací pozici. Děkuji. Další řečník je Marie-Pierre eh, Vedren za Renew. Pane komisaři, vy jste sám říkal, že naše obchodní politika by měla založena na reciprocitě a na rovných pravidlech pro hospodářskou soutěž. Bylo už tady řečeno, že více než polovina eh, světového obchodu je uzavřena kvůli protekcionismu. Já se chci zeptat, jak chcete odblokovat eh, tu situaci na trhu s veřejnými zakázkami, jaké nové legislativní návrhy chcete předložit, abychom bránili multilateralismus a poté se chci zeptat na dodržování právních podmínek, zejména udržitelného rozvoje. Už tady bylo zmíněno jmenování Chief Enforcement Officer, ale mě by zajímalo, jaké přesně bude mít zadání, máte už nějakého kandidáta a jaký mandát bude tato osoba mít a jak bude interagovat se vaším kabinetem a s parlamentem. Samozřejmě, pokud chceme uplatňovat ten náš otevřený a multilaterální přístup, tak musíme trvat na tom, že eh, pravidla budou skutečně vynucována. To musí platit i pro obchodní organizace. Já už jsem tady vysvětloval, když jsem eh, odpovídal panu Dantimu, jak eh, si myslím, že bychom měli postupovat, ale pokud nebudeme mít podporu pro tu reformu VTO od Spojených států, tak musíme eh, přijít s alternativním návrhem. Eh, v druhé polovině roku 2020 eh, už jsme měli příležitost domluvit tady s vaším výborem, tak aby abychom měli proces řešení sporů založený na pravidlech v roce 2020. A už jsem také hovořil o těch nástrojech na, obchodu, na obranu obchodu, vy jste hovořila o těch veřejných zakázkách. Já doufám, že i rada si uvědomí, že je důležité mít silné Eh, nástroje a že se to může promítnout do naší vyjednávací pozice eh, tam, kde jednáme se státy, které nemají stejnou politiku, například eh, v oblasti technologií, ochrany duševního vlastnictví nebo veřejných zakázek. Chief Enforcement Officer, to je velmi důležitá iniciativa. Vaše země tento, tuto koncepci zná velmi dobře, protože to uplatňujete velmi silně a já si myslím, že to bude mít status náměstka eh, příslušném ředitelství. Já doufám, že díky tomu to eh, bude někdo, kdo bude mít eh, velké pravomoce. A doufám, že i ta struktura ředitelství umožní mu poskytnout dostatečnou podporu, aby ten svůj úkol mohl dělat dostatečně razantně. Eh, nebude to samostatný úřad, ale my doufáme, že bude vykonávat ten svůj úřad velmi efektivně. Producenti a spotřebitelé v Evropě by byli rádi, kdyby v našich obchodních dohodách, abychom vyžadovali eh, různé požadavky byly zohledňovány v sociální ekonomické oblasti a mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky chcete přijmout, aby dovážené produkty, které vstupují na evropský trh, dodržovaly naše normy. Nejlepší příklad, který vám mohu uvést, je například eh, ten případ podvody v tom eh, sektoru biologických potravin, kde jsme potom velmi rychle zjednali nápravu díky zpravodaji také eh, panu Hojzlingovi na výboru Envy, kde jsme zjednali Eh, nápravu a zavedli jsme standardizaci pro producenty jak z EU, tak i pro ty, kteří to dovážejí se zemí mimo eh, Evropskou unii. A to byl úspěšný příklad. A naše eh, kapitoly SPS, zejména ty nedávné, jsou velmi ambiciozní a my doufáme, že všechny dovážející státy pozvednout své standardy na tu evropskou úroveň. To bude důležité i u těch budoucích dohod. Například a v případě té budoucí dohody se Spojeným královstvím, protože pokud nebude mít stejné standardy u zemědělských a promyslových produktů, tak eh, by se mohlo stát, že jiné státy budou moci eh, sem dovázet levnější produkty nebo do těch vendlejších zemí, které potom eh, Eh, poškodí naše producenty a my rozhodně musíme chránit. Děkuji a dalším řečníkem je Tiziana Begin. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, komisaři. Já bych se chtěla vrátit k tématu toho hodnocení dopadu. Předchozí komisařka to nepovažovala za velkou prioritu, a to bez ohledu na to, že Někdy vím, hovoříme o velkém sociálním nebo ekologickém dopadu. A víme, že eh, přistupovala k podepsání dohod ještě předtím, než ty studie byly připraveny. Chcete se zavázat, že eh, se necháte vypracovat tyto studie a že také zveřejníte ještě předtím, než přistoupíte k eh, podpisu dohody? My eh, provádíme hodnocení dopadu před eh, jednáním, eh, předtím, než jsou zahájena ta jednání o obchodní dohodě, v té úvodní fázi. Tam se posuzují tržní příležitosti a udržitelnost. A už to bylo v tomto roce zveřejňováno od těch některých dohod, které byly uzavřeny. A to hodnocení udržitelnosti bude zveřejněno před ratifikací, pravděpodobně před koncem příštího roku. To se týká té dohody s Mercosurem, tam bude i ekonomická analýza a ten kumulativní efekt a potom bude i hodnocení ex ante, kdy budeme poslat, jaký byl dopad té obchodní dohody na každé z těch odvětví. A to děláme už u některých z těch dohod, které byly uzavřeny před třemi, čtyřmi reky, které se teď eh, nějakou eh, dobu provádí že si myslím, že by nám chyběla hodnocení dopadu a já je budu zveřejňovat velmi rád. Děkuji za vaši odpověď. Mně jde o to, aby to bylo zveřejněno ne před ratifikací, ale před zahájením jednání, protože někde to může být velmi důležité. Řekněme, že hovoříme o jednáních s některými státy, které jsou podezřelé například z toho, že využívají práci dětí. A co se toto návrhu týče, tak bych chtěla doplnit ještě další otázku týkající se aktivace pojistky pro eh, dovoz rýže z Kambodže. Kambodža zareagovala tím, že se odkázala na eh, Eh, text této dohody. Chci se vás zeptat, jestli je možné reagovat eh, pouze v případě, že jeden stát eh, poukáže na to riziko takového dovozu. Já nejsem právník, takže ta definice toho komunitárního zájmu, to, s tím vám nemůžu pomoct, ale vím, že co se týče aplikace této pojistky v případě té dohody, Eh, kde šlo o eh, výměnu toho, že místo zbraní se budou eh, do, se dovážet ryže z těchto dvou zemí, z Myanmaru a z Kambodže. Potom namítali státy jako Španělsko a Itálie, že došlo k nárůstu dovozu z této země. A my jsme samozřejmě přistoupili k nápravné opatření. Možná to nebylo hned, možná, že nám to chvíli trvalo, ale tady poprvé jsme využili tuto pojistku ve prospěch eh, španělských a italských producentů, abychom chránili jejich obchodní zájmy. A to v souladu s tím, na čem jsme se dohodli. Takže to eh, vytvořilo precedent, který je možný použít při aplikaci této pojistky i u jiných produktů. Až dosud eh, to byly produkty, které byly předmětem liberalizace v důsledku obchodních dohod, ale teď budeme mít i Eh, precedem v oblasti eh, tarifních kvot. Takže my budeme to posuzovat v případě dovozu z různých zemí světa a myslím, že ten kambočský příklad je právě příklad toho, že jsme jednali, abychom eh, chránili producenty rýže. Myslím, že ten postup u Myanmaru a Kambodže byl dobrý precedent. Joachim Schuster. Děkuji. Další kolega Schuster. Děkuji. Ursula von der Leyen eh, eh, vás pověřila také hodnocením dopadu na emise skleníkových plynů, aby to zapadalo do naší politiky, a také aby nedocházelo ke narušování hospodářské soutěže a ke znevýhodňování evropských eh, firm vůči těm podnikům ze třetích zemí. Bude potřeba, aby se vytvořil nebo zvolil správný právní základ, jestli to bude v oblasti polit, obchodní politiky nebo v oblasti daní, ale Tady zase by to na radě vyžadovalo jednomyslné schválení, nebo jestli to bude nějaký adaptační mechanismus, který by podléhal jenom kvalifikovanému hlasování. Otázka je, jak se to všechno vypočítá a jak to bude v souladu s tím evropským eh, obchodovacím systémem se myslím, povolenky, my to víme, že zase musí být souladu s pravidly VTO a potom jde o otázku, jestli je tady nějaká souvislost s eh, výškou těch, těch náhrad těch kompenzací a ekologickými škodami. Chci se vás zeptat, jestli při poslední všech těchto aspektů se budete představit v tom vašem plánování eh, zavedení takovýchto poplatků, eh, jestli při, přilížíte k jiným aspektům? Well, it's a very complex issue and I'm very happy that the lead commissioner on this is going to be Commissioner Gentiloni Eh, eh, Budu velice rád, že to je právě komisař eh, Gentiloni, který je hlavním komisařem a jeho rezort hlavním rezortem, kteří se budou zabývat touto otázkou. Cíl je samozřejmě snížit, omezit a úplně postupně zrušit unikání CO2. My Tady eh, máme systém kvot, eh, ale ten už je překonaný. Máme nový eh, přístup, který se rodí a místo předseda komise, který má na starost i klimatickou změnu, se tímto bude obšírně zabývat. Já samozřejmě to ovšem budu muset také sledovat v oblasti obchodu. Zatím jsme nezrealizovali žádné konkrétní setkání k této věci, ale myslím, že budeme muset eh, podívat se na to, jaké jsou možnosti, protože nechceme situaci, kdy bychom dělali všechno, co je třeba dělat a kdy naši konkurenti budou mít volné ruce a nebudou se žádnými omezeními zabývat. Takže dobrý výsledek a E, zároveň, e, když k tomu ostatní jinde ve světě vůbec nepřispívají, to nejde. E, začneme studií o posouzení dopadech, Dopadu. A teď doplňující otázka. Ganz wesentliche Frage ist ja, wie man das Jde o soulad s VTO. Vaše odpověď nebyla úplně uspokojivá, ale možná, že bych se ještě mohl zeptat na otázku, jak chcete zajistit dodržování kapitoly o udržitelnosti, například u té dohody s Jižní Koreou, to je příklad, který jste sám uváděl, a kde jsou velké obavy o to, že eh, sedm let eh, po dobu platnosti té dohody je ta kapitola ignorovaná. Takže je to velmi konkrétní otázka, jak můžete vy jako příslušný komisař eh, v takovém případě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 Bonsoir, monsieur le commissaire désigné. Alors, la réforme de... Večer, pane komisaři, reforma eh, VTO to je prostě eh, pandořina skřínka eh, této politiky. Vy jste hovořil o dotacích státních, o státní pomoci, o stazích se spojenými státy, ale byl jste velice, velice vágní ohledně duševního vlastnictví a i paní předsedkyně komise nehovoří o krádežích duševního vlastnictví padělání věcí, to je katastrofa pro Evropu, protože to představuje prostě eh, vkladení hlav eh, na špalek eh, těch malých a středních podniků. 85 miliard eur je zisk z padělaného zboží ročně. Týká se to jednak eh, léku, za druhé eh, kožedělného průmyslu eh, a podobného zboží. Hovořil jste o tom s Číňany, protože ti jsou zodpovědní za děsivé převažující množství těchto padělané, tohoto padělaného zboží a Evropa stále nic konkrétního v této věci nedělá tak eh, já musím říct, že my se musíme soustředit na to, abychom čínské orgány na toto upozorňovali, to děláme. Eh, VTO, tam věci řešíme, ale víte, jak to teď s VTO vypadá. Za třetí projednáváme návrh dohody o investicích s Čínou, kde všechny tyhle věci jsou vysoce na pořadu dne. Doufáme, že tuto dohodu budeme mít do roku 2020 hotovou a e, věřím, že tam všechna, tyto, e, všechna tato témata budou zohledněna, e, pane Morele. A mimochodem, do roku 2020 jsem se také zavázal, že tato kapitola bude splněna, že tento úkol bude hotov. Evropa se doufám bude chovat méně naivně než doposud. Vracím se k VTO, hovoříme o VTO, blahopřejeme si k tomu, že děláme reformy VTO. V červnu loňského roku Spojené státy, Brazílie, Mercosur a Austrálie nás atakují, hovoří o e, principu předběžné opatrnosti. Já bych chtěl vědět, e, jak, co si o to myslíte protože pan Ševkovič, eh, váš eh, budoucí pravděpodobný kolega, říká, že bylo zapotřebí eh, posílit politiku založenou na důkazech a ne na nějakých hypotézách Přitom v oblasti zemědělské produkce v rámci dohod o volném obchodu je tento princip předběžné opatrnosti velmi zásadní. My jsme to také eh, takto vnímali a vnímáme a dokázali jsme to v souvislosti s Mercosurem. Oni velice nechtěli, především v Brazílii, eh, se tímto směrem vydat. My jsme nakonec o tom přesvědčili, protože jsme řekli, že pro nás eh, je to zásadní otázka a že pokud tam tato, eh, toto ustanovení nebude, tak eh, prostě ta dohoda padá pod stůl. A eh, skutečně jsme dali, dávám tímto vlastně k dispozici konkrétní příklad, kde už se nám to podařilo prosadit v letošním roce. Děkuji. Dále je na řadě Jude Kentor Dáli. Děkuji. Eh, já bych se ráda zeptala na Brexit, ale odpustím si to a pokusím se od vás získat eh, více podrobností v jiné oblasti. Eh, že GSP, GSP systém je velice je velice štědrý v řadě oblastí, ale zároveň máme některé, má ně, některé nedokonalosti země jako Kambodža eh, jsou neustále předmětem kritiky, co se týče dodržování eh, lidských práv eh, a některé z těch zemí se vyloženě posmívají Evropské unii. Náš systém je velice pomalý, neobratný, pomalu reaguje a to se vlastně týká i té kapitoly o udržitelném rozvoji v rámci FDI. E, takže jak to vypadá s případnými konkrétními aktivitami, které by e, zlepšily implementaci e, kapitol GSD a FDI? My se teď chystáme vlastně jmenovat příslušného, příslušnou konkrétní osobu, která bude mít na starosti prosazování těchto e, dohod a jejich dodržování. Budeme také e, přijímat e, stížnosti od občanů, tak už to vlastně třeba v Peru funguje a už máme i akční plán, kde se prostě na základě konkrétního ukazování na konkrétní vyníky začíná situace lepšit, protože jsou poháněni před soud. Opravdu musíme do toho zapojit více představitele občanské společnosti v těchto jednotlivých zemích, poskytnout zdroje, eh, pomoci vytvořit struktury, abychom měli postupně i monitorovací systém eh, pro eh, GSP, aby tady existovaly spravedlivé a rovné podmínky a e, já jsem přesvědčen, že to pracovně právní prostředí a pracovníci jako takoví budou e, nadále v hledáčku e, toho našeho monitorovacího systému. Opravdu nám jde o to, abychom provedli reformy na základě hodnocení, které proběhlo v roce 2018 díky vašemu výboru, díky Evropské komisi. A to je vlastně pro nás další téma, které budeme realizovat v nadcházejících letech. Děkuji vám. A jenom bych se vrátila k několika bodům, které jste zmínil to, co vidíme v těch posledních pět let, je, že se ukazuje ten cukr, ale byč ohledně GSP, ten postává v koutě. V některých zemích konkrétně dochází k systematickému porušování práv. Z odpovědi na vaší první otázku se teď tedy ptám, zdali povinnosti investorů budou více rozpracovány. My tady hodně slyšíme o právech investorů, o reformách ASDA systému, ale já se ptám, zdali se komise bude eh, bavit o tom, co je zcela zásadní a čím jsou právě ty povinnosti, závazky investorů, tak aby investoři, kteří investují eh, v třetích zemích, opravdu dodržovali eh, všechny standardy, všechny, všechny práva. My to vlastně už teď realizujeme prostřednictvím různých programů, které spadají třeba pod Evropskou investiční banku například v Africe. E, velmi často jsme byli e, kritizováni za to, že neděláme víc pro to, aby se investovalo odpovědně. Teď je to jinak. My jsme e, dospěli k dohodě dobře eh, prostě eh, obě strany vědí, eh, jak se věci mají, co by se mělo dělat, co je třeba, aby oni udělali, pokud chtějí ty další finanční injekce. Máme prostě v tomto směru řadu programů. Sociální odpovědnost je jedna věc, eh, firemní eh, odpovědnost je eh, jedna věc, ale pak samozřejmě je tady i občanská společnost, která také musí bdít na těmi odpovědnými typy investic a investorů. A další je pan kolega Bytykofer. Dobrý večer, pane komisaři. Já bych se chtěl zabývat otázkou, eh, kterou tady poprvé vznesla paní von Kemp. Eh, nutnost reagovat na klimatické změny nás také nutí, abychom využili obchodních dohod eh, pro to, abychom tam prosazovali klimatická imperativa. A vy ve vašem písemném textu říkáte, že tady budou prostě kapitoly o udržitelném rozvoji. To je ovšem zatraceně málo málo. Vy říkáte, že tyto kapitole eh, vnímáte jako důležité, ale ukažte nám, prosím vás, eh, vaši ambici. Jsou skutečně tak dobré, jak eh, vypadají, jak je chcete posílit, co jste připraveni udělat pro to, aby standardy v oblasti životního prostředí a E, pracovní právních vztahů byly efektivní a prosaditelné. Já bych chtěl říct, že mezinárodní dohody, mezinárodní úmluvy e, a do, e, dohody o volném obchodu nám umožňují se od nich odrazit a realizovat eh, udržitelný rozvoj. Já nevím, jaké eh, máte na mysli země, když hovoříte o eh, úmluvách o pracovně právních stazích, protože nám my jsme opravdu zaznamenali velký, velký pokrok i konkrétně e, v jednání se zeměmi, jako je třeba Čína, kde se začínají implementovat e, různé umluvy Mezinárodní organizace práce Uruguay, Argentína, e, Brazílie má také už v tomto směru něco na sebou. Ale mojí ambicí je dále integrovat je třeba v tom projevit větší politické úsilí a s podporou tohoto parlamentu a také vašeho výboru doufáme, že získáme plný mandát pro to prosazovat eh, postoje a eh, normy Evropské unie i v těchto oblastech. Komisaři, právě jste zmínil Čínu. A z, vašeho z, vašího, z vašeho mandátu vidím, že chcete usilovat o dosazení dohody do, roku, do konce roku 2020. Což je něco jiného, než říci, že usilujete o dokončení dohody za jakýchkoliv okolností. Já myslím, že bychom měli um, jasně říci, že věcná stránka věc, vě, té věci je nejdůležitější. A pokud jde o toho enforcement officera, tak zajistíte, že tato funkce, tato osoba skutečně pravidelně bude nejenom konzultovat se zástupci podnikatelského sektoru, ale také s odbory a s občanskou společností a s těmi, kdo chrání spotřebitele a bude tento Chief Enforcement Officer moci řešit spory, které tyto tyto subjekty předloží? Já rozhodně se maximálně budu snažit o maximální angažmá se všemi subjekty. Protože pochopitelně, že do trhu zapadá mnoho environmentálních a jiných opatření, které je potřeba integrovat prostřednictvím dalších politik, které dobře znáte. Takže já vám slibuji, eh, že máte můj závazek, že budu eh, konzultovat všechny zúčastněné subjekty, včetně tohoto parlamentu a vše, včetně všech ostatních. A tato osoba, enforcement officera, bude rozhodně mít plné ruce práce a eh, nebude to další kom, ombudsman. Já chci samozřejmě, aby ty zdroje, eh, chci vědět, jaké zdroje na to budou eh, na potřeba a tak dále, protože nechci, aby to zdvojovalo zdroje, které mají jít ehm, evropskému ombudsmanovi. Takže mě by samozřejmě zajímalo, jaký přístup bychom měli, možná takový hodně zaostřený přístup, jako jsme to viděli třeba u Peru. Tam byly stížnosti občanské společnosti a to vedlo k nějaké stížnosti, akčnímu plánu a bylo pak možné implementovat tu eh, udržit, eh, kapitolu udržitelnosti. Takže nechceme zdvojovat práci dalších agentur. Děkuji. A nyní zamírá Rafaela. Mr. Hogan, over the... Pane Hogan, v uplynulých letech Evropská unie uzavřela celou řadu partnerských dohod s africkými regiony a zeměmi, a dvě jsou nyní uvízlé eh, s například s Jižní Afrikou, tam to bude rozšířeno do širší dohody, která bude obsahovat i standardy udržitelnosti, ale jak zjistíte, aby vztahy po kotonu mezi EU a Afrikou byly založeny na hodnotách v souladu s udržit, agendou udržitelnosti Evropské unie a že budou rovnoprávnější. Myslíte si, že by eh, to mělo fungovat takto, aby byla větší rovnost, například genderová rovnost a eh, standardy udržitelnosti? A můžete vysvětlit, co si myslíte, že je smysl více rovnosti v tomto specifickém kontextu? Jak víte, paní předsedkyně von der Leyen volala po ucelené strategii pro Afriku a tato strategie zahrne i rozvojové cíle SDG. A tudíž svo, svou samou definicí je založena na hodnotách. Já už jsem udělal hodně práce, například co se týče EPA a na podporu um, té implementace volného obchodu v Africe dáme. Máme pomoc Africe, paní Sako eh, to určitě podpoří a ta vyjednávání kotonské éry, o kterých hovoříte, tam eh, jdeme stejným směrem, včetně udržitelného rozvoje, zprávy, společných hodnot. A zvláště ve východní Africe tam eh, byl ten rozjezd velice pomalý. Ale zítra je nový den, pokud jde o naše závazky vůči, eh, vůči této části Afriky a možná to z EPA můžeme upgradeovat na FDA, kde by byly pak všechny tyto oblasti, včetně genderové rovnosti a dalších aspektů. Ale pokud to znamená upgrade EPA na FDA, tak z mého hlediska budu velice rád. Thank you for your Děkuji. Jenom ještě trochu dál, pokud jde o obchod a gender. Obchod je samozřejmě jedním z úspěchů Evropské unie. To znamená, že můžeme obchod používat k jiným účelům. A e, úsilí o prosazování genderové rovnosti by mělo být součástí tohoto hodnotového přístupu. Paní e, Malstromová měla velice vážně e, brala tuto záležitost v průběhu svého mandátu. Co zajistíte vy? Abyste zajistila zapojení žen do mezinárodního obchodu, tak aby jejich sociální a ekonomická pozice byla chráněna a zlepšena. A budete se budete eh, ve stopách komisařky Malstrom tím, že budete zapojovat eh, genderové doložky do dohod. Ano nebo ne? Budeme budovat na velkých úspěších paní Malstrom, pokud jde o agendu genderové rovnosti. Jak jsem řekl v jedné ze svých eh, písemných odpovědí na otázky, tak z hlediska všech politik chci instruovat své služby, aby brali potaz genderové dopady na politické Eh, iniciativy v budoucnu. A já vím, že paní Malstromová měla dnes velmi úspěšnou tiskovou konferenci, byl jsem o tom informovan. A jak řekla, eh, jak ona řekla, ono, ta genderová rovnost má velké ekonomické pobídky. A z toho jejich projevu zdá, že až 28 trilionů dolarů by mohlo být přidáno k eh, světovému HDP, eh, pokud eh, takto zmocníme ženy. Takže genderová rovnost, větší práva žen budou součástí našich vyjednávání ob, dohod o volném obchodu. A jako poslední pan Winkler. The commissioner designate, uh, I don't... Děkuji, nechci se plést, ale mám trochu pocit, že tady je ten eh, velký nevyřešený problém v podobě, toho, v podobě Číny v tom vašem poři, eh, pověřovacím dopise. Jednak je to neexistence rovných podmínek s tím, že evropské podniky eh, o to mají velké, velmi jasno se promítá do toho, celého toho bilaterálního vztahu, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby došlo k finalizaci eh, dohody eh, s Čínou o celé řadě dalších věcí, což eh, možná je trochu kontroverzní, takže jaký bude váš politický přístup? Jak budete přistupovat k tomuto náročnému úkolu? A kdo z dalších komisařů pro vás bude partnerem v těchto jednáních? Já bych řekl, že všichni v komisi, od předsedkyně až eh, po všechny ostatní. Ale já tady budu zodpovídat eh, komisaři Dombrovskému, který má na starosti ekonomické záležitosti, ale v případě těch kapitol o udržitelnosti a o klimatu a dalších, tak eh, budu podléhat místo předsedovi komise Temmermancovi a jak víte z toho pověřeného dopisu, tak také byl pověřen, abych konzultoval věci, co se eh, digitální věci s komisařkou Vestager a budu muset eh, s nimi eh, tyto věci probírat, chceme-li naplnit ten velmi ambiciozní cíl, což je konec roku 2020. Ale já bych začal už 15. listopadu, to bude první návštěva mimo EU, do, bude to návštěva Číny, to bude ministerská konference VTO, kde já doufám setkám s našimi čínskými partnery, kde se vůbec budeme bavit o tom, jak můžeme vést ty rozhovory. To je příležitost každých pět let po jméně komisaře, kdy člověk může znovu nastavit agendu a stanovit nové priority, ale já si myslím, že komisařka Malström a i, i já Budu pokračovat její strategii, eh, co se Číny týče, protože chceme využít ty silné nástroje, které máme k dispozici v EU, chceme zamezit nekalým obchodním praktikám, chceme zajistit rovné podmínky pro všechny, ale stejně tak se musíme také uvědomit, že s Čínou obchodujeme. A co se toho obchodu týče, tak v okamžiku, kdy Čína řekne, že otevře svůj trh, tak to také musí být, protože dosud tomu tak nebylo. A musíme eh, se dohodnout nějaký harmonogram. Eh, Číňané budou také, eh, nebo jsou největšími, eh, měli největší prospěch ze vstupu do VTO. Díky tomu se jim podařilo znásobit svůj, svou produkci. Bylo to pro nich velmi významné a doufám, že se nám podaří to využít pro to, abychom dosáhli nějaké rozumné dohody Čínu do roku, konce roku 2020. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše odpověď a vzhledem tomu, že mám poslední otázku, ne sice poslední slovo, ale poslední slovo to jako člen tohoto výboru, tak se vás zeptám na zemědělství. Protože některá z těch eh, témat jsou velmi důležitá, je tady jasná souvislost a ta spolupráce eh, komisařů pro obchod a komisaře pro Eh, zemědělství bude klíčová. Nejde jenom o výzvy a o STI, ale jde také o příležitosti, které to představuje, obrovské příležitosti pro eh, zemědělské producenty pro celé toto odvětví, které bude mít prospěch s podepsání nových dohod. A proto se vás chci zeptat, co vy uděláte jako komisař pro obchod, abyste pomohl zemědělcům lépe využít ty příležitosti, které vyplývají z nových eh, dohod o volném obchodu. Jak eh, víte velmi dobře, eh, zemědělci nikdy nemluví o těch dobrých, pozitivních aspektech těchto dohod. Já jsem sám zemědělec a vím, že tady jsou i ostatní, kteří se mnou budou určitě souhlasit. Myslím, že Eh, to eh, je taková nevyřčená věc v zemědělské komunitě. My chceme teď uzavřít dohodu s Japonskem, to je pravděpodobně největší poslední dohoda. kde je velká kapitola, velká příležitost také pro zemědělce. Došlo k 98% liberalizaci všech tarifů v oblasti zemědělství. Máme také dohodu s Kanadou, eh, s Mexikem, to jsou všechno různé regiony, které se samozřejmě mohou zaměřit na různé ty dohody na základě své síly a úrovně zájmu o určité komodity. Nicméně pro každý, za každou miliardu, kterou exportujeme, vygenerujeme přibližně 16 až 20 tisíc pracovních míst ve venkovských oblastech, takže máme velký zájem na tom, aby došlo k dodržování eh, těchto dohod. Co se eh, v tom ekonomickém smyslu, a také i v tom eh, ekologickém a sociálním smyslu. A my to také podpoříme eh, penězi. My jsme vyčlenili několik set milionů euro na to, abychom podpořili eh, vývoz našich změnických produktů. A když dojde takové krizi, kterou jsme měli eh, v mlékárenském sektoru v 2015, tak potom vedeme obchodní mise na celém světě, jede s námi zástupci ze všech členských států a snažíme se prodat evropské velmi kvalitní výrobky. A moje rada pro všechny vědělce by byla, kvalita je klíčová, pokud okamžiku, kdy snížíte kvalitu, tak také snížíte ten potenciální odbyt. Udržitelnost musí být v jádru všeho, co děláme a prodáváme a to také ten trh hledá. Myslím, že by to bylo velmi krátkozraké, kdyby zemědělci nebo potravinářský sektor eh, se nezajímal o kvalitu a udržitelnost eh, tím způsobem, Eh, totiž prodáváme naše produkty na celém eh, světě a já doufám, že jako komisař pro obchod eh, budu moci spolupracovat dobře s komisařem pro zemědělství, abychom maximalizovali implementaci a také zajistili dodržování těchto dohod, protože to bude ve prospěch našich zemědělců. Já vám děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi, děkuji všem kolegům za otázky. Myslím, že pan komis, navržený komisař eh, ukázal, že se vyzná ve všech aspektech obchodní politiky a že ovládá, myslím, že eh, jsme se vyjádřili ke všem eh, nejžavějším tématům a to také ukazuje, že ta doba, kdy se obchodní politika formovala za zavřenými dveřmi, už opravdu skončila. Potřebujeme více transparentnosti při vytváření této politiky, pane komisaři. Teď máte příležitost zhrnout eh, eh, diskuzi a mít několik poznámek na závěr. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, já vám první řadě chci eh, poděkovat za vaši zdvořilost, kterou jste mi dnes prokázali, za velmi zajímavé otázky. Doufám, že jsem na ně odpověděl že jsem nejlepším vědomím. Vím, že Odpovědi na některé z těch otázek byly velmi krátké. Já jsem eh, se snažil seznámit během těch dvou týdnů, které jsem měl k dispozici, se všemi hlavními tématy, ale teď samozřejmě bude čekat eh, prohloubení těch znalostí, budu se muset eh, vyznat i v těch technických detailech, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že obchod je naprosto zásadní pro lidstvo. Obchodovalo se už v době kamené a dokonce předtím, než lovci a sběratelé se usadili a začali farmařit, tak už tehdy se obchodovalo. A e, obchodování také o optimismu, o zkoumání, o riziku a o využívání příležitosti, ale hlavně obchod také o důvěře. A jde o to, jak tu důvěru správně e, využít a jak podporovat. A to můžeme dělat prostřednictvím pravidel, která přijímáme, ale také metody, které eh, používáme pro to, abychom monitorovali, jestli ta pravidla dodržována jsou. A na základě toho si také Evropská unie vybudovala pověst jako důvěryhodný obchodní partner. My jsme vždycky trvali na partnerství s našimi partnery a ještě v době, než eh, vstoupila do módy ochrana životního prostředí, tak jsme trvali na tom, že chceme, aby Eh, ta produkce byla ekologická a aby se to promítlo do eh, pozitivního dopadu na místě. A my jsme vždy trvali na zásadě udržitelnosti. Chceme, aby obchod vedl ke prospěchu pro všechny a nejenom pro některé. A eh, to i v době, kde ne všichni zastávali stejný názor. Nezbytnosti naše politika musí vždy eh, si, přesto že je to velmi velká politika, si musí uvědomovat, že nesmíme nikoho opomíjet a že musíme vést dialog. Evropský projekt vznikl z chaosu a zkázy a Evropané si v těch ruinách uvědomili, že to mohou dělat lépe a v mnoha případech se jim podařilo dosáhnout svých cílů a to eh, velmi často toho dosáhli prostřednictvím obchodu došlo k eh, zlepšení eh, podmínek, ale obchod eh, měl obrovský pozitivní dopad a bude mít ještě větší dopad v budoucnosti. Jak obchodujeme, také je důležité. Jak obchodujeme dokladem toho, kdo jsme a co vyznáváme, jak obchodujeme, má také obrovský dopad na to, jak funguje svět a to vyplnulo i z naší dnešní diskuzi. My musíme být eh, silným globálním hráčem, musíme eh, mít silnou obchodní politiku. Každý aspekt naší politiky by měl prokazovat, že nám jde o mír, prosperitu a o to, že chceme zastavit ničení eh, životního prostředí. A já doufám, že jsem demonstroval toto přesvědčení a že ho budu každý den provádět. Thanks a lot, Commissioner Designate. Děkuji, eh, pane nominovaný komisaři. Teď je to na politických frakcích eh, a ty mají zhruba 30 minut a přesně v půl se tady sejdeme in camera, abychom eh, se pobavili o výsledku slyšení. Děkuji.